So shall we start? Dear colleagues, good morning to everybody. Dobré ráno všem. Nejprve mi dovolte oznámit výsledky schůze koordinátorů ze včerejška. Nejprve návrh ohledně společného celního tarifu. v rámci Madeiry. Za druhé návrh nařízení Rady pro konkrétní opatření pro zemědělství v oblastech Unie pro EPP. Za druhé stanovisko Regi Absolutaria 2008 pro EPP. Zpráva o Evropské investiční eh, bance za rok 2008, zpravodaj Tamas Stojč z EPP. Eh, e Návrh zprávy o eh, finančním zájmu společenství v boji proti podvodům. I v tomto případě je tato zpráva přidělena EPP návrh zprávy o novém vývoji v oblasti v zadávání veřejných zakázek. Spravodaj uh, eh, Heidrir, pardon, Heide Rire a je v tom a zpravodaj je tedy ze skupiny ECR. Pokud je o novou komisi, eh, termín pro změny bodu číslo 5 eh, pro pozměňovací návrhy tedy je do čtvrtka 5.11.12.00. Delegace na rok 2010, eh, zde jsme se také dohodli, Francie EPP, Německo SAD, Brazílie EPP a GUE. Veřejná slyšení eh, Dohodli jsme se na, dvě až, na dvou až třech slyšeních, která budou organizována v roce 2010. Za prvé směrem k lepším výsledkům v eh, politice soudržnosti EPP, politika územního rozvoje eh, měst, eh, to budou mít na starosti ALDE a zelení. Vždycky budeme mít jednoho za každou politickou skupinu, jakožto mluvčího, a potom jednoho náhradníka. Budeme mít více kapacit na přípravu a veškeré eh, pravomoci pro v rozhodování má výbor REGI. Skupin, eh, tento výbor a skupiny by měly sdělit eh, jednotlivé zástupce sekretariátu co nejdříve. Skupiny stále mohou předkládat návrh sekretariátu a to až do konce týdne. Rozhodnutí padne eh, nejpozději v prosinci. Můžeme nyní tedy pokračovat v programu jednání. Někdo si žádá slovo? Já se mluvám, pane předsedající, možná jsem tomu správně úplně neporozuměla, ale zpravodajem pro stanovisko pro návrh zprávy o výroční zprávě EIB je e, ze skupiny SAD. Ano, má to na starosti skupina SAD. Děkuji. A nyní můžeme pokračovat s programem jednání. Bod 7 přesouváme až po hlasování, jestliže nás bude dostatek času. Bonjour Monsieur le Président, bonjour mes chers collègues. C'est juste pour euh, souligner que la délégation qui... Dobré ráno, dámy a pánové, pane předsedající. Delegace, které pojedou do Francie, tak to je návrh, který předložila EPP a měli bychom se tam dívat na oblasti ve vývoji a výzkumu. A za druhé bychom se tam také měli podívat do takzvaných panlivé, tedy do těch předměstí. co se týče delegací, tak Francie podle návrhu EPP kombinovaný pokud možno se zelenými a ALDE. Je to v pořádku, ano, Lamberte? Hmm, děkuji mnohokrát. Já jenom, abychom si to vysvětlili, já si myslím, že je to správně, ale já bych to rád viděl na papíře. Já nejsem úplně uh, při vědomí, abych si ověřil, zdali je všechno v pořádku v textu. Za druhé, delegaci je zřejmě v pořádku, ale já nevím, jestli je to tak, jestli EPP žádali o Brazílii, byla to debata, diskuse koordinátorů a pak jsme dospěli k závěru. Já se nemyslím, že eh, by ty delegace byly přiděleny nějaké politické frakci. Uh, Myslím si, že došlo prostě k diskusi, řekli jsme si, o jaké země se jedná. Ale není to politického charakteru. To je rozhodnutí koordinátorů. Dobře, budeme pokračovat s hlasováním. Můžeme začít. Já bych jenom ráda chtěla zdůraznit, že e, abychom tedy vypracovali program na tuto návštěvu společně a nemusíme to teď tady už nějak rozebírat, protože to je záležitost schůze koordinátorů. Okay, thank you. Dobrá, v pořádku. Čili můžeme pokračovat naším programem, jak už jsem říkal. Sedmičku odkládáme po hlasování. A nyní budeme pokračovat. At the beginning, would you please check your... Můžete si ověřovat, ele, ověřit elektronické hlasovací zařízení, kartičky zdali fungují. my desk look? Can we open the vote. If everybody has put the, the, the card, we open. Everybody If everybody has inserted the card. Jestli už máte všichni připravené hlasovací karty, můžeme zahájit k eh, hlasování. Hlasujeme. Ready to close the vote? No, no. Takže můžeme uzavřít hlasování. No? Yes, Or working? Yeah. Okay. Open the It's good. It's good. So, it seems to be everything is okay. Takže zdá se, že je všechno v pořádku. Sorry? Ah, the voting list is not... The voting... Okay. Yes, we, we, wait, we wait a minute until... Počkáme, až se rozdá hlasovací seznam EPP. With the, with the Van Nistelrooy yeah. report, which is this... Καλημέρα κύριε Αντιπρόεδρε, σας εύχομαι καλή επιτυχία. Από την Ελλάδα είμαι, είμαι νέος βουλευτής. Děkuji mnohokrát. Pane zástupce, já jsem nový člen a nemám hlasovací kartu, tak já nevím, budete mě sledovat a z toho pochopíte, jak hlasuji. Dobře, takže pokud nezvednete ruku, tak je to zdržení se hlasování, jinak palec nahoru či palec dolů. Uh, uh, Čili začneme osmičkou způsobilost intervencí do bydlení ve prospěch marginalizovaných společenství. Začneme pozměňovacím návrhem 12, ústní pozměňovací návrh, kdo je pro? Who is against? Proti. Zdrželi se hlasování. Přijato. V tomto případě 13, 14 i 15 padají. Dvojka. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se hlasování? Přijato. Pozměňovací návrh 16. Pro. Proti. Zdrželi se. Odmítnuto. Trojka padá. Ne, omlouvám se. Odmítnuto. Kdo je pro? Pro trojku. Proti. Zdrželi se hlasování. Přijato. Sedmnáctka. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Pozměňovací návrhy 4 a 5, o těch se hlasuje společně, jsou identické. Kdo je pro, proti, zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 6, pro, proti, přijato, zdrželi se? Přijato. Sedmička padá. Osmička padá. Jednička ne. Nyní o, budeme hlasovat o osmičce. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Odmítnuto? Jednička? Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Devítka. Pro? Ne? False if... Aha, padá, pokud je osmička přijata. takže hlasovat musíme. Kdo je pro? Proti? Zdržel jsem? Padá. Odmítnuto. Desítka pro. Proti. Zdrželi se. Odmítnuto. Jedenáctka pro proti, zdrželi se, přijato. A nakonec budeme hlasovat elektronicky. Open the vote. Zahajuji hlasování. Zahajuji hlasování. Hlasování jeho konce. Funguje to. Třicet osm. Třicet čtyři pro, tři proti, jeden se zdržel hlasování, čili návrh zprávy byl přijat. Děkuji, gratuluji zpravodaji. A nyní budeme pokračovat bodem 9. Je to návrh rozhodnutí Rady ohledně Evropského roku dobrovolnictví. Budeme pokračovat. Pozměňovací návrh 5. Kdo je pro? Proti? Zdržel se hlasování? Přijato. 6 pro. Proti? Zdrželi se? Přijato. 18 pro. Proti? Zdrželi se? Přijato. Devatenáctka. Dílčí hlasování. Budeme hlasovat o první část. Hlasujeme o části 1 pro, proti, zdrželi se, přijato. Dvojka. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Ne. Zamítnuto. Odmítna. Uh, omlouvám se. Říká pan předseda. Čili sedmička padá, je to tak? A nyní pozměňovací návrh 20 pro, proti, zdrželi se. Osmička, dílčí hlasování, část 1 pro, proti, zdrželi se, přijato. Dvojka, pro, proti, zdrželi se. Ověříme si to elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Pozměňovací návrh byl zamítnut. Pozměňovací návrh 21 pro,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 Zahajuji hlasování. Hlasování u konce. Zamítnuto, jak je z toho patrné. Dvacet osm pada, pardon, osm pro, proti, zdrželi se. Ověříme si to elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Pozměňovací návrh byl přijat 29 pro, proti, zdrželi se hlasování přijatou 30 pro, proti, zdrželi se. Odmítnuto. Desítka pro, proti, přijato. Jedni, jedenáctka pro, proti, zdrželi se, přijato. třicet jednička, ano, to se bylo staženo. Dále jednička pro, proti, zdrželi se, ověříme si to elektronicky. Zahajujeme hlasování. Končím hlasování. Pozměňovací návrh byl přijat. 12 pro, proti, přijato. 13. Ústní pozměňovací návrh, jak je patrné z vašeho seznamu, pro, proti, zdrželi se přijato. 14. pro, proti, přijato. 15. pro, proti, zdrželi se přijato. Dvojka pro, proti, zdrželi se odmítnuto. Chcete to ověřit? Zahajuji hlasování. Hlasování u konce. Pozměňovací návrh byl zamítnut. Šestnáctka. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Odmítnuto. Sedmnáctka pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Trojka padá. Čtyřka pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme to. Zahajuji hlasování. Hlasování je u konce. Přijato. A nakonec hlasujeme o celém návrhu. Elektronicky zahajuji hlasování. Hlasování je ukončeno. Hlasovali všichni. Tam se. Čili Návrh stanoviska byl přijat. 38, 1 a 0. Nyní bych dal slovo panu Kirilovi. Uh. Yeah.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 Kolegyně, kolegové, začneme za chviličku. So shall we start, dear colleagues? Yes, yes, we gotta start. Doufám, že všichni máte prezentaci. Byla zde rozdávána. Zdá se tedy, že můžeme začít. Já bych chtěl přivítat pana Petra Melby, a rád bych vám rovnou dal slovo, abyste se mohli ujít, ujmout své prezentace. Děkuji, pane předsedající, děkuji za pozvání do výboru REGI v novém složení a jsem rád, že zde mohu představit program ESPON. Řeknu vám v rámci této prezentace, o čem tento program je. My hrajeme eh, roli v rámci strukturálních fondů, a poskytujeme fakta a důkazy o tom, jakým způsobem se vyvíjí evropský prostor. Řeknu vám tedy něco o našem poslání, o našem rozpočtu, o programových prioritách a o tom, jakým způsobem jsme pokročili. Dále vám poskytnu několik příkladů toho, jak, výs, jak vypadají výstupy programu ESPON a na závěr, nebudu mít snad jasné závěry, ale možná řekl o tom, jak by se další práce mohla vyvíjet, jak bychom mohli pomoci také vám a o tom, jak bude vypadat budoucnost programu ESPON. My jsme financováni strukturálními fondy v rámci eh, cíle eh, teritoriální soudržnosti podporujeme rozvoj a poskytujeme důkazy a fakta o strukturách, trendech, perspektivách a eh, dopadech. Eh, jedná se tedy o dopady na regionální rozvoj. Poskytujeme ucelené a srozumitelné informace, ze kterých je patrné, jaký potenciál mají jednotlivé části Evropy. Náš rozpočet je 47 milionů euro na rok 2007 až 2013, z toho 34 eh, milionů je ze strukturálních fondů a zbytek poskytují členské státy. Máme 27 členských států a 4 eh, partnerské státy. Je to tedy logika strukturálních fondů, že se snažíme zapojit co nejvíce členských států. Naše partnerské státy, to je Island, Liechtensteinsko, Norsko a Švýcarsko. Snažíme se implementovat pět programových priorit. První priorita a nejdůležitější priorita je aplikovaný výzkum. Snažíme se tedy lépe pochopit dynamiku evropských, evropského prostoru. Máme šest klíčových témat, soustředíme se na města a e, městské aglomerace, jejich e, funkčnost. My jsme přesvědčeni o tom, že toto je nejdůležitější bod při definování budoucích strategií. Díváme se tedy na možnosti a příležitosti Eh, venkovských oblastí s vědomím toho, že venkovské oblasti se liší. Zajímáme se také o demografii a o migrační toky, energie, ceny energií je další bod. Tím jsme se zejména zabývali před 12 až 18 měsíci dopad eh, cen energetik, energií na regionální politiku, to je důležitá záležitost. Zabývali jsme se ale také eh, hodnocením eh, územního dopadu, Territorial Impact Assessment a v neposlední řadě jsme se také zabývali klimatickými změnami v rámci programu ESPON. Nových eh, jedenáct témat je v současné době v přípravě. V současné době jsme také eh, mm, eh, vydali výzvu, která skončí na konci tohoto měsíce a zde vidíte vybraná témata, na kterých se shodli jednotliví zástupci, včetně komise členských států a dalších zúčastněných stran. Jsou to tedy témata, kterými se budeme zabývat. Tato témata se začnou zpracovávat na začátku příštího roku a výsledky budou k dispozici také vám pro vaši práci. Několik témat, atraktivita evropských regionů, jakým způsobem můžeme kategorizovat evropské, využívání evropské půdy, teritoriální spolupráce, a také se zabýváme tím, jak definovat makroregiony, jako je například Baltské moře, přístupnost. Přístupnost to je určitě velmi důležité téma, je to velmi vysoko na eh, agendě evropských institucí a já se podívám také na některé konkrétní mapy později v této prezentaci. Druhotné centra růstu, Podíváme se také na konkrétní oblasti, jak to bude vypadat po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost. Včera ji eh, český prezident definitivně podepsal. Jsme si také vědomi toho, že některé oblasti jsou specificky zmíněny v kontextu eh, tedy, eh, soudržnosti. Jsou to například podhorské oblasti, jsou to další hůře dostupné oblasti, které mají zvláštní význam v oblasti územní soudržnosti. Pokud jde o územní strukturu, tak zde jde o to, jakým způsobem funguje Evropa ve světě. Jeden program jsme již v minulém období měli a my na to nyní budeme navazovat. Budeme tedy prohlubovat to, co již existuje. Služby v obec, obecného zájmu, Evropská moře a územní rozvoj. Zde se soustředíme tedy nikoli pouze na e, eh, souše, ale také na moře. Myslíme si, že hodnocení dopadu je určitě důležitým tématem, které nám pomůže najít způsob, jakým způsobem tyto oblasti dále zlepšit. Tyto priority jsou definovány komisí, definovány členskými státy a dalšími zúčastními stranami. Je to tedy přístup takzvaný top-down, ale máme i přístup, kde informace sbíráme ze spoda. Snažíme se využívat informace, fakta a důkazy v konkrétních projektech ve spolupráci s jednotlivými zúčastněnými stranami. Ptáme se tedy těchto stran na to, zda by například chtěli v některých konkrétních oblastech zapojit také takzvanou evropskou dimenzi. Celá řada projektů je již realizována za účasti různých partnerů, jsou tam regiony, jsou tam členské státy a tak dále a tak dále. Například se zabýváme eh, ekonomii aglomerací, zde se účastní například Manchester, Barcelona, Dublin a Lyon. Zabýváme se také dublinskou otázkou. Zde eh, máme zúčastněné strany Řecko a dalších devět účastněných stran. Snaha o vytvoření metropolitního prostoru, to je další téma. Možná by tedy mohlo jít o jakousi policentrickou strukturu. To je například příklad eh, Lucemburska eh, v kontextu regionu Německa, Francie a Švýcarska. Snažíme se také lépe pochopit, proč některé regiony a konvergence regionu funguje dobře a jiné nikoliv. Testovali jsme také různé scénáře, zabývali jsme se tím, zda tyto scénáře mohou být převedeny na menší regionální kontext. Například tyto scénáře územního plánování jsme testovali v oblasti Barcelona, Turína a Hero. Chtěl jsem akorát říci, že se zabýváme tím, co získáváme za informace od našich partnerů. Snažíme se poskytovat našim partnerům a zúčastněným stranám eh, jasně definovanou a zacílenou analýzu a analytická část projektu je právě financována z programu ESPON. Eh, pak zde máme další zacílené analýzy, které nás čekají. V současné době jsme zveřejnili eh, výzvu pro vyjádření zájmu a eh, zdá se, že regiony mají právě o tuto oblast velký zájem, takže předpokládáme, že dostaneme hodně žádostí. Ovšem, Samozřejmě eh, máme také roli eh, programu, který eh, přednáší ku předu vědci, to znamená, zde hovoříme o nejrůznějších výzkumných pracovnicích, vědcích, akademicích v celé Evropě, kteří se opravdu tedy věnují výzkumu a předkládají nám analýzy. Takže my zde máme jakousi vědeckou platformu a snažíme se krok za krokem vybudovat tuto vědeckou platformu pro jakousi teritoriální či územní vědu v Evropě. A e, tady máme tedy e, databázi ESPON. Máme zde celou řadu ukazatelů, mnohem více, než co poskytuje Eurostat. A my je zveřejňujeme na naší webové stránce, máme také různé mapovací nástroje, další nástroje, které pomáhají tomu vědeckému procesu vytváření evropské oblasti výzkumu v té územní vědě. <clears throat> Pak zde je ještě další projekt, nemůžu to úplně vynechat, jsou to územní ukazatele. V podstatě se teď zabýváme tím, co bychom mohli nazvat územním ukazatelem. <clears throat> Také eh, zde vidíte, že jsme zveřejnili eh, výzvu pro předkládání návrhů k tomuto tématu, až je teda otevřená až do 11. listopadu. Mm, zveřejnili jsme už také řadu publikací, dnes jsem žádné nepřinesl, ale máme jich opravdu hodně, pracujeme na Eh, takových krátkých dokumentech, asi 20 stránek, které se věnují eh, tomu územnímu pozorování. Jsou tam i mapy, které jsou konkrétně zaměřené na publikum, jako je právě tento výbor a další. Pokud tedy máte zájem, tak já vám s radostí poskytnu tyto dokumenty. Také pracujeme na zprávě ve formě jakési syntézy, kde tedy na asi 100 stránkách poskytujeme informace o, těch, o tom hlavním vývoji, o hlavních nových informacích a podkladech, které jsme obdrželi od našich výzkumných pracovníků. Konečně také máme v rámci ESPONu decentralizovanou strukturu, což je v podstatě jakési kontaktní místo v každé zemi, Jediné, jediná země, která jej nemá, je Lichtensteinsko a využívá tedy ten kontakt, to kontaktní místo ze Švýcarska. Ehm, tady v podstatě se budeme tedy snažit ehm, využít i v nadnárodním kontextu výsledků různých projektů programu ESPON. Abych to tedy shrnul, ty eh, krátké informace o tom, co tento program vlastně je, v podstatě jsme teď asi na půl cesty, možná o něco málo dále. Tady jsem se vám tedy snažil poskytnout přehled různých aktivit, které byly nastaveny od začátku vlastně v rámci toho programu do roku 2013. Doufám, že ty informace jsou pro vás zajímavé. My většinou také děláme jakýsi screening zájmů zainteresovaných stran o, o aplikovaném výzkumu. E, tady vlastně vidíte jakýsi pohled na příští rok a já věřím, že budeme moci integrovat i členy tohoto výboru, tak abychom získali jakýsi politický zájem e, ohledně toho, jaká témata by měla být zkoumána v těch výzkumných projektech v budoucnosti, takže e, můžete se na, to, na těchto tématech tedy podílet. Hodně jsem hovořil o tom, co je program ESPON, ale také bych vám mohl rád ukázal aspoň zlomek našich výsledků. A <clears throat> tady vám vlastně tady ukážu pár map. Nalevo vidíte Evropu, jak vypadá, když každému regionu dá, dáte proporční váhu podle eh, velikosti obyvatelstva a napravo stejná kartografie podle HDP na hlavu. To znamená, pokud by všichni měli stejné podmínky, tak byste viděli mapu, která by byla stejná. Takže tady vlastně vidíte jakési, řekněme, eh, nerovnováhy mezi evropskými územími. Eh, je zde celá řada jakýchsi výzev či problémů, asi řadu z nich také znáte. Víte určitě, co ovlivňuje možnosti růstu v jednotlivých částech Evropy a samozřejmě hospodářský rozvoj a stávající recese, ačkoliv se možná ukazují znaky, že už se zase z té recese vymaňujeme, pohybujeme se tedy směrem eh, ven. Přesto určitě bude mít ještě sociální dopady v příštím roce na řadu regionů, které jaksi arbitrárně jsou ovlivněny těmito vývoji. V této době se nacházíme v době zrychlující se globalizace a to musíme zvažovat i <clears throat> tedy v, v této oblasti teritoriálních úvah. <clears throat> Takže pro regionální rozvoj už se nemůžete dívat pouze sami na sebe nebo na svůj vlastní region ve vaší blízkosti. Je potřeba už pohlížet na širší teritoriální kontext, tak aby bylo možné využít jakýsi kapitál, který Evropa má ve smyslu různorodých eh, regionů. Pak je zde velmi důležitá oblast klimatických změn, ve vztahu s klimatickými změnami také můžeme přemýšlet o nových vývojových příležitostech, které mohou vzniknout v některých oblastech. Tady totiž nejde jenom o jakousi negativní stránku klimatických změn, ale můžeme zde hledat i příležitosti. Pak také probíhají demografické změny. Ještě vám k tomu ukážu slajdy za chviličku. Potom energetické otázky, doprava, to jsou určitě důležitá témata pro dalších deset let a samozřejmě geografická integrace, co se týče dalšího rozšiřování Evropské unie. Tady vidíte jakousi sérii map, eh, kde vidíme demografický vývoj, je to vlastně jakýsi scénář, který tedy předpokládá poměrně stabilní vývoj. Tady vidíte že evropské regiony se budou potýkat s průměrným věkem asi 50 let. To jsou tedy ty nejtmavší oblasti napravo a jak se to bude eh, relokovat v rámci Evropy. Když se tady podíváte třeba na tlaky, eh, co se týče migračních toků, tak největší růst populace vidíme tedy v směrem z Afriky, to je na jihu Evropy a předpokládá se, že ten tlak, který zažíváme už nyní, bude pokračovat. Pak eh, jsme měli také projekt, který se věnoval hlavním místům, které jaksi pohánějí ku předu eh, evropskou ekonomiku. Tady vidíme, že v Evropě máme mm, takovou vysokou koncentraci aktivit. To je vlastně jakýsi pentagon, tahle ta oblast. Doufám, že to vidíte. Zde v této oblasti se generuje polovina HDP za rok. Žije zde asi 30 obyvatel na 15 evropského území. Takže vlastně je to opravdu velmi koncentrovaná oblast, velmi koncentrovaný, eh, koncentrované využívání tohoto území. Eh, objevují se ale také znaky dekoncentrace. Pak máme samozřejmě metropolitní oblasti, které nyní velmi rychle rostou. Pak vidíte červeně vyznačené oblasti to z nových členských zemí, zejména tedy e, na východě nebo také na e, těch okrajovějších částech Evropy, tam je největší růst HDP. Takže tady vidíme znaky jakési, jakési lepší rovnováhy, policentričtějšího rozvoje v Evropě. Lisabonská strategie tu lze také mapovat, takže tady vidíme takovou mapu která ukazuje dobu, kdy začala recese. Ale vidíme zde také možnosti pro různé regiony v Evropě, aby přispěly k naplnění cílů znalostní ekonomiky. Takže tady opravdu jde o to, že naše ekonomika je velmi diverzifikovaná a některé regiony se třeba nevěnují hlavně té znalostní ekonomice, ale zase mají jiné výhody. A potom otázka dostupnosti. To proběhnu jenom velmi rychle. Sedm z deseti regionů mají pozitivní HDP, tím myslím také pozitivní dostupnost, tím v podstatě myslím nadprůměrnou, takže zde je opravdu vysoká korelace mezi těmito dvěma faktory Tady potom zase vidíte eh, v té dostupnosti, kolik lidí, eh, ke kolika lidem máte přístup v jakém čase. Takže tady jde také samozřejmě o dostupnost na trhy. Tady to vidíte multimodálně. To je tedy eh, kombinovaně doprava pozemní, letecká a želez, po železnicích. Takže tady můžeme tedy říci, že vzniká i e, lepší přístupnost směrem na východ, takže řada zemí dává přednost infrastrukturním projektům, zejména tedy silnicím a dálnicím. Když se potom podíváme na železnice, tak ten obrázek je trošku jiný a ten trend jde směrem na západ. Uh, Protože se budují nové vysokorochlé rychlostní tratě, ale co se týče letecké dopravy, tady vidíte takový policentrický obrázek, který byl posílen během posledních několika let díky konfiguraci vzdušného prostoru a celá řada regionálních letišť se nyní stává konkurenceschopnými a tak vám to poskytuje přístup do oblastí, které jsou mimo tuto centrální oblast. Tato mapa také ukazuje trendy mezi lety 2001 až 6, kdy zvláště východní členové jsou ti, kteří skutečně nejvíce těží z nové dostupnosti leteckou cestou. Co se týče klimatických změn Eh, na tom jsme pracovali ještě před zahájením projektu a mapovali jsme výskyt a opětovný výskyt jedenácti různých eh, typů katastrof. Eh, může to být rozděleno do takovýchto map, kdy se jedná, dejme tomu, o lesní požáry, povodně a tak dále. A nyní to nám naznačuje, eh, jak se přizpůsobit kterým katastrofám především, protože klimatické změny ovlivní výskyt, četnost právě takovýchto katastrof, eh, také to ovlivní sílu výskytu a rozšíření. To musíme čekat a nesmíme na to do budoucna zapomínat. A poslední eh, dva slajdy se týkají Evropy a světa. Já jsem si dovolil jsem několik takovýchto slajdů vsunout, protože v případě Evropy bychom se měli zamyslet nad naší pozicí ve světě. Proto také provádíme projekt aplikovaného výzkumu. Vidíte, že váha evropské populace se jaksi zredukovala během posledních 50 let a na následujícím slajdu vlastně vidíte stejný obrázek, co se HDP týče. Takže jsme v situaci, kdy je velice důležité, abychom se na Evropu podívali z globálního hlediska, abychom se zamysleli nad tím, jak regionální rozvoj může přispět této lisabonské strategie. Lisabonská strategie je pochopitelně jedna věc, ale podle mě je důležité klást důraz na teritoriální perspektivu eh, s ohledem na perspektivy a možnosti v určitých částech Evropy, v okrajových oblastech i metropolitních oblastech a to v rámci světového kontextu, protože toto je způsob, jak vytěžit nejvíce z evropského potenciálu pro konkurenceschopnost. A myslím si, že by bylo dobré podotknout, že některé další kontinenty Rusko a Ázie budují strategie pro celý region. Proto, jak by z územního hlediska rádi strukturovali své teritorium a myslím si, že nad tím bychom se v Evropě mohli rovněž zamyslet. A na závěr několik poznámek. To už jsem se vlastně dotkl. Pracujeme na rozvoji politik a byli bychom rádi, kdyby váš výbor měl více zájem o hlubší informaci, Eh, některé tématické informace, jakmile budou dostupné, budete se moci možná eh, účastnit některých akcí, které svádějí dohromady různé zainteresované strany a také jsem zmínil některé publikace, které by vás mohly zajímat. Čili hm, dejte mi vědět, dejte mi nějaký feedback a budeme se vám snažit poskytnout, co bude možné. Espon je projekt strukturálních fondů, zároveň je to observatoř teritoriální dynamiky a my víme, že z politické oblasti zazněly určité hlasy, že údajně Evropa by se měla zamyslet nad kontinuálním typem poskytování informací na základě eh, důkazů z jednotlivých oblastí, z jednotlivých území. A já se vám snažím sdělit, že už nyní je třeba se nad tím zamyslet a logika strukturálních fondů, kdy musíme přerušit program na dva roky a pak ho zase zahájit, to už jsme zažili, uh, to jednoduše není ta nejlepší logika, především proto, kdy na politické úrovni je třeba poskytovat průběžný tok informací tak, aby politika byla zakládána na určitých konkrétních důkazech, aby byla co nejefektivnější. Takže s tím bych vám rád poděkoval za pozornost a naše webové stránky jsou nabité bezplatné a můžete tam vyhledat různé záležitosti spojené s naší činností. Takže ještě jednou děkuji mnohokrát. Thank you very much. Děkuji. To, co zde zaznělo, bylo velmi zajímavé a pro mě celá řada těchto informací byla nová. Já jsem opravdu neočekával, že se regionální program například zabývá také dopadem, eh, jaký dopad má zvýšení energi- cen energií na regiony. Já si myslím, že zde byly opravdu informace, které jsou relevantní pro, nás, pro náš výbor a určitě celá řada z nás můžeme eh, z těchto informací profitovat v případě, že si je vyžádáme. Eh, otázky pan Nisteloj, pan Lambert a pak další. Děkuji, pane předsedo. Já musím říct, že zejména aktuálnost informací mě přišla velmi zajímavá. Eh, informace byly opravdu velmi faktického charakteru v této prezentaci. Pravdou je, že v Evropském parlamentu vycházíme z nejrůznějších dokumentů, jsou to ale také například eh, studie komise. A já se ptám, zda je možné říci, jaké věci formulujeme po politické stránce a do jaké míry jsou tyto věci spojené s těmi faktickými informacemi a s realitou. Myslím si, že by bylo správné, kdybychom měli jednodušší a snadnější přístup k informacím, které vy ve skutečnosti zpracováváte. Pokud jde o programovací období a financování, tak mě by opravdu velmi zajímalo, jak je to vlastně s rozpočtem. Tato prezentace sama o sobě je velmi zajímavá, ale stejně zajímavé je, jakým způsobem eh, tyto programy jsou eh, financovány. To souvisí také s Lisabonskou smlouvou. Územní soudržnost bude velmi důležitým velmi důležitou novou referenční hodnotou neboli benchmarkem. A já jsem si vědom toho, že toto je poměrně vágní formulace, ale dříve nebo později se tyto věci budou realizovat a to bude znamenat také finance, rozpočet. Ptám se tedy, jaký územní dopad tyto věci ve skutečnosti budou mít. Mluvíte například o zvýšení kapacity a o dalších programech. Já si myslím, že jsou to programy užitečné, ale tyto programy budou potřebovat odpovídající zdroje financování. Mám ještě jednu otázku. A tato otázka se týká Lisabonské agendy a investicí, zejména tedy investicí do výzkumu a vývoje. Jedná se o základní e, výzkum, ale také o aplikovaný výzkum. My jsme si vědomi, že investice do těchto oblastí nejsou úplně rovnoměrné. Podíváme-li se na to z hlediska regionálního e, regionální mapy, tedy finanční prostředky na výzkum a vývoj jsou investovány velmi nerovnoměrně do jednotlivých regionů. A mě by zajímalo, co k tomu můžete říci. Děkuji. Možná by bylo dobré, kdybyste rovnou odpověděl, nebudeme tedy nejprve eh, sbírat celou řadu otázek a potom odpověď, odpovídat na jednou. Ze všeho nejdříve bych chtěl říci, že jsem rád, že se opravdu zabýváme eh, tématy, která jsou aktuální, která upoutají pozornost. A myslíme si, že integrovaný přístup bude hrát čím dál tím důležitější roli. Musíme vytvářet strategie, které budou šité na míru jednotlivým regionům. Energetika to je určitě důležitá záležitost, která musí přispět k regionální vyváženosti v Evropě. To souvisí ale také například s výrobou Souvisí to ale také s budovami a jejich eh, izolací. Některé oblasti totiž budou nést těžší břemeno právě v důsledku vyšších cen energií v případě, že máte více výroby, že nemáte dobré eh, stavby a tak dále, tak prostě budete eh, v tomto regionu platit za energie více a proto žádáme, aby se Evropa, evropské regiony eh, monitorovaly eh, bedlivěji z tohoto hlediska. Měli bychom mít více informací a lepší informace o tom, jak eh, z tohoto hlediska Evropu organizovat. V poslední době jsme si všimli několik iniciativ, které se snaží poskytovat informace, které ve skutečnosti poskytuje a zjišťuje naše síť. Také Evropský parlament eh, zadal studie, které se zabývají těmito oblastmi. Eh, Generální ředitelství pro územní rozvoj provádí zejména statistické eh, infor, poskytuje zejména statistické informace. A je tedy patrné, že tato témata očividně jsou aktuální a věda a výzkum se tomu začíná vědomat. Měli bychom se zabývat ale také tím, jak nedělat jednu práci dvojmo. Pokud jde o rozpočet a finanční zdroje, to je věc, která je ve vašich kompetencích. Pokud jde o vědu a výzkum, a investice, tak vám mohu říci, že v současné chvíli provádíme aktualizaci mapy eh, indikátorů souvisejících s Lisabonskou strategií. Budeme to tedy mít eh, v časovém období 2000 až 2009, eh, pardon, 2006 a i v tomto případě vydáme asi 20-stránkovou publikaci, kde budou také mapy, na kterých bude eh, tento rozvoj jasně vysledovatelný. K dispozici by tato zpráva měla být zhruba v březnu. I tam budou tedy naprosto konkrétní informace o tom, jak vypadá územní rozdělení investic do vědy a výzkumu. V roce 2000 bylo naprosto jasné, že ta část toho Pentagonu, která byla vidět na, tom, na té mapě, eh, přitahuje nejvíce investic. Děkuji. Další otázka, prosím. Děkuji, pane předsedající. Já jsem v minulosti měla spíše náhodnou možnost mluvit se zástupci Esponu a vždy jsem byla překvapena tím, jaké informace a jaká data ESPON má k dispozici a může poskytnout. A mně vždycky přijde zajímavé a zvláštní, že my tyto informace nemáme v podstatě jako výbor k dispozici. Vždycky, když o tom přemýšlím, tak si říkám, že bych se asi měla podívat na, aspoň vždy, když se bavíme o nějaké nové zprávě, nové záležitosti, tak si říkám, měla bych se asi podívat na aspoň, protože tam budou informace, které budou relevantní. Myslím si, že by bylo opravdu správné, abychom pravidelně dostávali informace, abychom pravidelně dostávali vaše zprávy a nikoliv pouze odkaz, podívejte se na naše webové stránky. Jsou tam nikoliv pouze statistiky, tabulky, ale právě také mapy, ty Vizualizace informací, to je něco, co je pro nás velmi užitečné, protože tím můžeme eh, vyjádřit něco, o čem bychom jinak mluvili třeba půl hodiny. Včera jsme mluvili o dokumentu, který neexistuje, o strukturální politice a i v tomto případě je znovu patrné, jak důležité takovéto mapy jsou, protože je z toho jasně patrné, že někdy nemá prostě žádný význam soustředit se do budoucnosti v oblasti politiky soudržnosti pouze na deset zemí. Mnohem spíše bychom měli chápat Evropu jako region, který má v rámci eh, území velké rozdíly a to bychom měli zohlednit v našich programech. Mám jednu úplně hloupou a jednoduchou otázku. Vy na jedné z těchto map říkáte, že jsou zde také výbory, které se zabývají monitoringem. Jsou zde takové rámečky u toho a já se ptám, co to znamená. Znamená to, že tyto čísla si můžeme vyložit, jak se nám to zrovna hodí, nebo jakým způsobem tomu mám rozumět. Děkuji. Frau haftbar für Meinungsäußerungen sind immer nur Abgeordnete. Samozřejmě za naše názory jsou, eh, respektive za vlastní názory jsou odpovědní vždycky pouze poslanci. Věda s tím nemá nic společného, věda je opřená na fakt, o fakta. Pokud jde o energetickou bezpečnost, ochranu půdy a další aspekty, které souvisejí s potřeby jednotlivých regionů, tak jsme si dnes uvědomili, že ESPON je určitě důležitým zdrojem a měli bychom mít asi jakýsi automatizovaný mechanismus, který by nám poskytoval informace, aniž bychom to my museli dělat aktivně. To je tedy věc, kterou se musíme zabývat my ve výboru. Nyní prosím prostor pro odpověď. Thank you for... Děkuji za tato pozitivní slova. A co se týče informací pro váš výbor, to si myslím, že se snadno dá prakticky zařídit. Pokud byste chtěli, tak zajistíme poskytnutí dostatého počtu publikací kdykoliv dojde k nějaké nové tématice, která bude rozpracovaná Eh, kdykoliv něco dostaneme, můžeme vám to distribuovat nebo vám můžeme poskytnout ty nejaktuálnější dokumenty, pokud budete mít možnost se podívat na některé ty zprávy, které už byly vydány a rozpracovány a myslím si, že máme i nějakou službu pro oběžníky, které by pro váš servis mohly být také zajímavé, prostřednictvím kterých bychom mohli poskytnout informace. Pokud mluvíte o interpretaci výsledků, pochopitelně toto je zapeklitá otázka. Všichni vědí, že existuje možnost, že pokud budete něco chtít pro konkrétní důvod, budete vždy moci upravit klasifikaci a to i v případě map, tam můžete kombinovat víceméně indikátory v mapách a je tedy vždy možnost upravovat výsledky, které poskytuje konkrétní produkt, ale e, jsme nyní v situaci, kdy existuje etický přístup, snaha o serióznost a o poskytnutí informací v té podobě, v které by měly být prezentovány. Nicméně vždy existuje možnost interpretovat věci jinak a kritizovat za základy v takovýchto mapách a to je vždy pravda a vždy můžete ty váhy mapách upravit a dělat celou řadu věcí, které změní schéma obrázků. Ale co se Evropy týče, evropských map, tak tady se snažíme dodržovat vysokou úroveň vědecké etiky a také prezentovat věci co nejserióznějším způsobem. Děkuji, abychom dali čas panu Kirilovi, tak bych rád dal slovo panu Kortézovi a pak panu Vlasákovi a pak panu Alfonsi. Jen několik komentářů. Špatně jsem to pochopil. Omlouvám se. Nejprve pan Cortés. Nejprve bych vám skutečně rád poděkoval za vaši práci. Je to skutečně seriózní projekt, který nám umožňuje poskytnout nebo získat velice dobrý obrázek o Evropě a to by umožnilo našemu výboru snadněji rozhodovat do budoucna. Je to dokument o budoucí politice pro Evropskou unii, jako dejme tomu, máte tady nástin problémů se stárnoucí populací a různé další politiky. Také jsme viděli celou řadu mapek a plánů v této dokumentaci a na nich se pracuje od roku 2000. Je tady důležité, aby tyto mapy a plány byly co nejaktuálnější. Vím, že ta práce je velice komplikovaná, ale bylo by dobré, kdyby náš výbor mohl dostávat aktuální verze co nejdříve všech těchto informací. Ovšem něco tady chybí. A to jsou informace související se zaměstnaností a nezaměstnaností. My potřebujeme aktuální informace o těchto otázkách. Bylo by dobré, kdybychom je mohli dostat. Pak je tady další záležitost. Co používané indikátory pro přístup železniční cestou i vzdušnou cestou, leteckou cestou. Můžete nám k tomu něco říct, pan Vlasák? Pane předsedo, já bych chtěl též ocenit eh, tuto prezentaci a chtěl bych zmínit jednu důležitou věc. Na mnoha mapách je, eh, jsou uvedena data z roku 2005, čili bavíme se o aktuálnosti a pro nás jako pro výbor je nesmírně důležité, abychom měli ty výsledky i z, těch let 2006-2007 vzhledem k vyhodnocení efektu eh, použití prostředků z evropských fondů, ze strukturálních fondů. Čili samozřejmě ta aktuálnost pro nás je nesmírně důležitá. Eh, druhá otázka, eh, zdali by k těmto mapkám nemohly být poskytnuty stručné přehledy o těch sledovaných ukazatelích, protože my musíme vědět, na základě čeho vlastně ta mapa byla zpracována. Pak bych se rád zeptal, zdali sledujete také stav životního prostředí a změny v tom životním prostředí, protože mnoho těch prostředků bylo využito na zkvalitnění prostředí jako takového a e, rádi bychom potom také měřili nějakým způsobem efektivitu těch vložených prostředků. Eh, zajímalo by mě také, a je to ve vazbě na energetickou krizi, která tady byla, zdali mm, nějakým způsobem máte podklady pro eh, měření úspory energií, pro využití nových technologií, zlepšení třeba tepelné izolace budov. Zdali toto v evropském měřítku také sledujete. Děkuji. Okay, thank you very much. Děkuji, pan Alfons. Oui, merci, président. Non, je, je suis très intéressé par vos travaux, bien sûr. Et... Ano, to jsou velice zajímavá slova, to je pochopitelné a je to velice užitečné pro tento výbor. Ale já se domnívám, že ty mapy, které tady prezentujete, jsou nejenom užitečné z politického, ale i z technického hlediska. Protože, jak už jsme říkali včera, je možné z toho vydedukovat politický záměr komise, což je skutečně důležité pro naši politiku soudržnosti. A myslím si, že komise to pečlivě sleduje v kontextu um, budoucí politiky soudržnosti. A to je důležité v kontextu vaší práce podívat se na ukazatele, protože běžně se hodnotí HDP a pak e, je tady otázka určitých ukazatelů, které by možná mohly být nejdůležitější pro nás, pro hodnocení úrovně obyvatel a tak dále. Je tady eh, taková různorodost mezi jednotlivými regiony, dejme tomu, pokud půjdete z předměstí Paříže a přejdete do univerzitních středisek, tak tam zjistíte, že přecházíte celou řadu hranic, uh, které by nás trápily. A myslím si, že v městských, ale i venkovských oblastech jsou určité regiony, které byly dostatečně rozvinuty a některé které rozvinuty příliš nejsou. Takže mě by zajímalo, jestli se díváte i na tyto záležitosti v jednotlivých oblastech. No, mohl bych vás poprosit o stručné odpovědi, protože čas brzy vyprší. Děkuji za tyto otázky. Já se pokusím o stručnost, pochopitelně zaměstnanost a nezaměstnanost jsou informace a údaje, které sledujeme. To jsou informace velice jednoduchá. Myslím, sloučení s aktuálními informacemi, protože tady má Evropa problém. Evropa má problém v tom, že nemáme k dispozici aktuální regionální data pro celé evropské území. A myslím si, že právě toto je jedna věc, která by mohla být vznesena jako požadavek. Co se týče regionalizovaných informací na leta 2006-2007 a možná i později, to není možné od Eurostatu dostat tak rychle, protože panuje dost dlouhý proces kalibrování právě takovýchto um, údajů. Zároveň si myslím, že náš monitorovací výbor ještě nerozhodl sledovat investované fondy, zdali to mělo pozitivní dopad na životní prostředí nebo energetické úspory. To myslím, že by mě mohlo být na DG Regio, že ti by měli vytvářet takovéto analýzy v případě takovýchto zásahů. A co se dalších indikátorů týče, co se týče přístupnosti, to je právě ukazatel, který poměřuje z jednotlivých bodů v Evropě čas, který musíte trávit přístupu k určitému počtu lidí. A pak se to agreguje do těch mapek, které tady vidíte na obrazovce. Ano, přístupnost se dá různě poměřovat, ale my se domníváme, že toto je víceméně takový solidní způsob, jak poskytovat informace o místě a přístupnosti, ale i v případě map, tak ty se poměřují z evropské úrovně. Čili v každém regionu je jedno místo, které poskytuje tu hodnotu, která je pak barevně zanesena do mapy. Co se HDP týče, Jistě všichni mohou souhlasit, že je třeba dnes přejít na horizontální přístup a je nutné mít k dispozici širokou škálu indikátorů, které naznačují slabiny a silné stránky jednotlivých regionů. Ty se dají porovnávat a HDP Eh, ve stávající době má nejlepší možné využití eh, v případě distribuce fondu, ale pak, když je musíte eh, investičně realizovat, musíte podniknout přístup daleko širší a to je jasné poselství. No a pak poslední záležitosti ty hranice nebo úrovně v regionech. Upřímně řečeno, to nám moc dobře nejde, protože to svým způsobem necháváme na národní, regionální činnosti a analýzách, protože naším posláním je z evropské perspektivy se pokusit o určitou dynamiku, určité trendy, určitou perspektivu pro celé evropské území, čili to v mnoha případech eh, nás omezuje v přístupu do jednotlivých oblastí. Ta, ta cílená analýza a ta možnost zaměřit se v případových studiích. To jsou věci, které byly využívány v celé řadě projektů, ale to není náš hlavní cíl detailně se zaměřit na jednotlivé regiony. Okay, thank you very much. Děkuji mnohokrát. A nyní pan Segedy ještě chce položit otázku. Děkuji. Děkuji, vážení kolegové. Eh, nejprve bych rád poděkoval za tento velmi pragmatický přístup. Někdy dostaneme k dispozici úplně šokující údaje. Má strana Jobik je euroskeptická, nijak se tím netajíme, ale jako evropský poslanec za tuto stranu si myslím, že Evropa musí řešit problémy jednotně. Ovšem ne ve formě jakýchsi spojených států, ale ve formě Evropy národů. My zde tedy potřebujeme vysokou míru evropské koordinace. Minulý týden jsem navštívil regiony v Maďarsku, Rumunsku, v Transylvánii a tam jsem se zabýval projekty, které tam probíhají a já si myslím, že lidé si často nejsou vědomi problémů, které může přinést budoucnost. A tudíž na ně nejsou připraveni. Možná se vám to zdá zřejmé, ale nové členské země prostě nejsou připraveny na budoucí hrozby. Nemáme zkušenosti, které mají třeba starší členské státy a proto si myslím, že by bylo dobré, abychom měli stanovisko jménem našeho výboru, které by se konkrétně zaměřilo na eh, východní a střední Evropu. Řečník také naznačil, že v Evropě může docházet k etnickým konfliktům, které jsou způsobeny migrací, zejména na jihu Evropy. Máte nějaké výpočty pro tyto regiony na jihu Evropy, kde by se tedy třeba podle těch propočtů měnily etnické proporce díky migraci? Zdá se, že migrační toky mohou narůst natolik, aby právě to etnické složení některých regionů se měnilo. Děkuji. Pan Nizar. Děkuji, pane předsedo. Eh, hovořilo se o specializovaných údajích. Mě by tedy zajímaly jakési trendy a perspektivy do budoucna. Když se podíváte na zjištění vašich výzkumných projektů, a já souhlasím s mnohým, co jste řekl, tak já si myslím, že řada z nás bude moci pozorovat na zasedáních v různých regionech, že Evropa v skutku je velmi rozmanitá. A když hovoříme o politice soudržnosti, jsou zde různé úrovně. Takže pokud se tedy snažíte dělat nějaké předpovědi na základě eh, informací, které máte, je to prostě věc historická, nebo je to něco eh, také smysluplného pro stávající dobu. E, můžete na základě toho také dělat jakési e, předpovědi, které by nám pomohly zabránit e, jakýmsi chybám. To znamená tak, abychom se vyhnuli chybám, pokud můžeme se poučit z minulosti. Také je možné díky vašim údajům třeba poznat chyby v politice soudržnosti v minulosti, tak abychom se tomu zase mohli vyhnout. Já vás ještě jednou požádám, abyste zhrnul a odpověděl na zbývající dotazy. Já si myslím, že jsem určitě neřekl mm, spojení etnické konflikty. Já jsem tam pouze ukázal mapu, která naznačuje, že v této oblasti budou migrační eh, jakési tlaky z jihu. To byl vlastně závěr, který se vyjádřil v této mapě, jinak jsme se nezabývali podílem etnických skupin eh, v různých částech Evropy. Mm, náš monitorovací výbor si o to nezažádal. Co se týče otázek eh, historie a předpovídání, pokud vám dobře rozumím, tak eh, vy v podstatě naznačujete, že by bylo dobré mít jakési vyhlídky, pohledy do budoucna. A já si myslím, že Lisabonský program se zatím eh, těmi předpověďmi vždycky zabýval prostřednictvím těch scénářů, které předkládáme. Ty scénáře by zřejmě pro vás mohly být velmi zajímavé v tom smyslu, že by vám poskytly dodatečné informace. V podstatě to postupujeme takovým klasickým způsobem, vememe si metodologii strategického plánování a potom se snažíme tedy hodnotit situaci. Ta situace tedy může eh, být eh, historická, či ten pohled může být historizující. Díváte se třeba na posledních 15 let a na vývoj za těch 15 let a potom na základě toho se snažíte předpovídat, jak by se to mohlo vyvíjet dále. Ale druhý přístup je také, že se snažíte anticipovat, jaké jsou eh, jakési hnací faktory, které Mm, věci mění a to jsem se právě tedy snažil vysvětlit i v těch svých slajdech, zejména na začátku. A na začátku toho vlastně můžete vytvářet jakési kontrastní scénáře. Dokonce ukážete územní dopad, pokud máte třeba mm, eh, eh, obyvatelstvo, které se velmi zaměřuje na konkurenceschopnost nebo obyvatelstvo, které se velmi zaměřuje na soudržnost. A tam potom ty dopady jsou odlišné. Zaměření na konkurenceschopnost vytváří vysokou míru HDP, ale zase se to potom soustředuje jak si v té oblasti Pentagonu, kterou se vám ukazoval, kdežto řekněme, ta politika zaměřená více na soudržnost, to více rozloží. Ale jako celek potom Evropa může mít nižší míru HDP, takže to bylo vlastně hlavní zjištění toho projektu. Já vám rád ten dokument dám k dispozici. Ještě chci říct, že od té doby, co jsme to udělali, tak eh, vlastně začala hospodářská krize, která je taky významným faktorem, který by se měl zapracovat do toho scénáře. Dobrá. Ještě jednou vám tady mnohokrát děkuji za vaši prezentaci, za to, že jste mezi nás přišel a za celou tuto rozpravu. Dear colleagues, we come back to Vážení kolegové, vracíme se zpátky k bodu 7. A já bych nyní rád dal slovo panu Evgeni Kirilovi, který je zpravodajem. Děkuji, pane předsedo. Bohužel eh, nemám mnoho, co bych řekl při nejmenším k tomu pokroku. Od posledního zasedání REGI proběhla dvě zasedání rady 27. a 8. října, kde se tedy o tomto tématu hovořilo. Evropská komise také předložila neoficiální dokument k tomuto tématu, za to ji chválím, ale ještě stále není společné stanovisko rady. Ten dokument komise navrhl dvě změny Jednak jedná změny článku 77. Článek 77 se zabýval kofinancování. Tady v podstatě jde o řešení problému likvidity, kde by tedy se poskytovaly finanční prostředky ze strukturálního fondu a také z fondu soudržnosti. Bylo by to v podobě nějakých eh, záloh. Pak zde máme také změnu článku 82 a ta druhá změna se zaměřuje na jakýsi problém absorpční kapacity. To se vztahuje na eh, závazky rozpočtu pro rok 2007. Tady v podstatě ta navrhovaná změna je dodat, přidat ještě jeden rok do, pro dosažení eh, potřebné finanční disciplín. To je potřeba, zejména z toho důvodu, že některé ty programy začaly trošku pomalu a opožděně. Takže to by potom ještě vyžadovalo i modifikace článku 93. Poslední eh, zasedání rady, tam se hovořilo právě o změně těch závazků, jakési zjednodušení. Pak zde máme ty zálohové platby, ale ještě se to nedořešilo. Další zasedání rady proběhne 12.11. A pokud eh, bude v posledním listopadovém týdnu parlament hlasovat pozitivně, tak eh, ještě můžeme zvažovat, že eh, na našem prosincovém zasedání předložíme dokument eh, REGI. Já si trošku dělám starosti, protože tohle zdržení v době hospodářské krize, se kterou se potýkáme, není dobré. My bychom tedy měli Eh, signalizovat radě, že si děláme starosti, protože jak jsme se bavili minule, tyhle ty věci trvají několik měsíců a eh, tahle ta opatření tedy vlastně ne, nestihnou mít nějaký dopad eh, v době krize. Takže to jsou informace, které jsem chtěla chtěl předložit a uvidíme, co se bude dít na radě na příštím zasedání. Děkuji. Mnohokrát, pane Kirilov. Takže teď budeme mít krátkou rozpravu. Euh, euh, euh, Já jsem jenom chtěla velmi stručně říci, že jsme si poznačili, že tedy jsme si uvědomili, že tedy jak si máme tady takové zdržení a přitom v době krize je obrovsky důležité, abychom rychle reagovali, takže je důležité, abychom tyto postupy zjednodušili, tak abychom měli efektivnější a konkrétně zaměřené provádění projektů v rámci strukturálních fondů. Je velmi důležité, aby k tomu došlo, takže ještě jednou děkuji kolegovi za skvělou práci. Dobrá, děkuji. Paní Šredra. Mě trochu překvapuje, jakým způsobem jsme se k tomuto tématu postavili. Obecně je to tak, že u všeobecných nařízení nejprve Evropský parlament má pozici a tuto pozici potom prezentuje zpravodaj v rámci vyjednávání. Evropský parlament má tím také možnost svůj souhlas podmínit některými konkrétními kritérii. To se zatím ale vůbec nestalo. Znamená to, že již proběhla první rozprava. A já se ptám pana zpravodaje, které body z této rozpravy pan zpravodaj v vyjednávání prosazoval. To muselo být obtížné, protože pan zpravodaj neměl žádné stanovisko výboru. Neměli jsme možnost eh, ve výboru o tomto ještě hlasovat. Normálně by s eh, zprávou, o které hlasoval výbor, mohl jít k jednání. Vzhledem k tomu, že do prosince snad již eh, jasnou pozici mít budeme, tak se situace asi změní. Jestliže parlament jasně akceptuje to, co dělá rada, tak to bude znamenat, že ve skutečnosti nebude prosazovat vlastní pozici. Jsou zde ale některé body, které leží parlamentu na sice. Například může parlament říci, že bude souhlasit pouze v případě, že bude prohodloužena ta lhůta, nebo parlament bude souhlasit pouze v případě, že X nebo Y. To může hrát při vyjednávání s radou roli. Zatím se to ale nestalo a já si nemyslím, že je v pořádku, aby pan zpravodaj jednal v podstatě na vlastní pěst, aniž by zohledňoval stanovisko výboru. Ptám se tedy, jak, parl- jak zpravodaj zohledňuje pozice, které byly projednávány v tomto výrobu, výboru, jak zohledňuje návrhy, které zde zazněly. Děkuji. Děkuji diskuzi, plnou diskuzi budeme mít až na příštím jednání, nicméně dám prostor panu zpravodaji, aby odpověděl. Děkuji, budu velmi stručný a odpovím paní Schroeder. Lisabonská smlouva ještě neplatí. Ale i kdyby platila, pak samozřejmě potom budeme mít roli, která na, kterou nám eh, Lisabonská smlouva dává. Já v současné chvíli velmi úzce sleduji, jak se tato oblast vyvíjí, ale faktem je, že vycházíme z pozice výboru. Jednotlivé politické skupiny mají je různý názor ale shodneme se na tom, že je důležité podpořit zjednodušení postupů. Na tom jsme se shodli již v minulosti několikrát. Za předpokladu, že během následujících dnů se situace nebude vyvíjet dobrým směrem, tak budeme o těchto věcech jednat samozřejmě do detailu a s tímto také přistoupím při jednání s radou. Moc krát děkuji. Yes, please. For the last question. Poslední otázka. Ja, nochmal. Also ich kenne auch das Ano, já také vím, jak tento postup funguje. V minulosti jsme se tohoto postupu několikrát účastnili. Tento výbor schválil v minulosti stanovisko nebo usnesení a toto usnesení bylo základem pro vyjednávání. Tato usnesení bylo schváleno na výboru a teprve potom se šlo s tímto do pléna. To se ovšem zatím nestalo, ať již proto byl jakýkoliv důvod. Nicméně vždycky jsme alespoň vedli diskuze a v rámci těchto diskuzí jsme identifikovali některé oblasti, tematické oblasti, obsahové oblasti, které byly základem pro vyjednávání. Nicméně vy jste tyto oblasti zatím vůbec nezmínil. Pro Evropský sociální fond se jedná o těch 100%. A my jsme říkali, že chceme mít obsahové podmínky a to kvůli tomu, aby boj proti krizi byl udržitelný, aby zde tedy byly jakési udržitelnější kroky. Poslední zpravodaj pro toto usnesení prostě konstatoval, že existují některé body, které jsou klíčové pro jednání a s těmito body šel do jednání. Já si myslím, že není možné od tohoto ustoupit. Není možné, aby šel zpravodaj do jednání bez jakéhokoliv stanoviska výboru. A proto si myslím, že bychom opravdu měli jednat rychle. Měli bychom rychle schválit usnesení, kde tyto body budou schváleny, budou tam tedy jednotlivé body, jednotlivá stanoviska Evropského parlamentu, respektive toho výboru, a to budou body které budou sloužit jako východisko pro jednání. Jinak to snad ani není možné. Eh, jiným způsobem nemůžeme v stávající situaci, tedy v situaci smlouvy z NIS, eh, naši pozici prosadit. Jak jsem tedy říkal, říká pan předseda, o těchto věcech budeme diskutovat během příští schůze a nyní můžeme tedy přejít k bodu číslo 11 hospodářská návratnost výdajů na soudržnost pro členské státy. Nejprve dám slovo Johnu Brentlemu z Dublinu a potom dostane slovo Gerhard Untiet a na závěr Januš Zaleský z Polska. Nejprve bych vám chtěl poděkovat za to, že jste mezi nás přišli a poprosil bych pana profesora, aby udělal stručný úvod. Vážený pane předsedající, vážení poslanci, vážené poslankyně, moc krát děkuji za pozvání do tohoto výboru. Jsem rád, že vám mohu podat zprávu o studijním projektu, který jsme provedli v ještě v minulém období a uzavřeli jsme ho v květnu 2009. Studie, kterou dnes chceme představit, se zabývá hospodářskou návratností výdajů na soudržnost a politiku soudržnosti pro členské státy. V prvé řadě se tedy zabývá tato studie hospodářskými dopady politiky soudržnosti. Nezabýváme se tak, jak je tomu obvyklé, e, touto tématikou z hlediska e, příjemců ale mnohem spíše se zabýváme tou makroúrovní. V prvé řadě nám v této studii jde o to, abychom zjistili, jaké jsou zpětné dopady na čisté plátce. Až do posavať jsme se primárně zabývali příjemci v této oblasti a jaký má, toto má přínos pro eh, konvergenci v Evropě. Vzhledem k tomu, že politiky soudržnosti nemají dopad pouze na regiony příjemců, ale také na celou řadu dalších hospodářských aspektů, které souvisejí s vnitřním trhem, tak to má také dopady na čisté plátce. Až posavať neexistovaly žádné kvantifikované výsledky, pokud jde o objem. A my jsme se v naší studii snažili tuto mezeru zaplnit. Poprvé tedy došlo ke kvantifikaci dopadů v celoevropském systému, tedy zabývali jsme se jak příjemci, tak čistými plátci. A zabývali jsme se, jaké dopady na tyto plátce a příjemce má e, politika soudržnosti. Relevantní pro nás bylo období 2000 až 2006. První fáze, tedy do roku 2004, do rozšíření jsme se zabývali Irskem, Portugalskem, Řeckem a Španělskem to byly země, které byly čistí příjemci. Kromě toho zde byly důležité ještě další e, země, které mají velké makroregiony, které byly příjemci. To bylo například Německo a Itálie. Od roku 2004 je Evropa větší, o deset členských států. V naší studii nezohledňujeme poslední eh, vstoupivší členské státy Bulharsko a Rumunsko. Prováděli jsme tuto studii v rámci mezinárodní spolupráce. Naše pracovní skupina je vedena mimo jiné také právě panem Bradlim z Irska, který v této oblasti pracuje již dlouhou dobu a Máme zde také pana profesora Zaleskyho z Polska, který ještě před vstupem do EU, tedy před eh, rokem 2004, se zabýval eh, politikou soudržnosti a jednotlivými nástroji. Já osobně jsem z Německa a touto politikou se zabývám od poloviny 90. let. I tato studie je příkladem pro mezinárodní evropskou spolupráci. Je to příklad toho, jak evropské politiky jsou hodnoceny v rámci mezinárodního konsorcia. Dovolte mi ještě stručný úvod a potom dám slovo panu Bredlimu, který představí tyto výsledky a potom o těchto výsledcích můžeme diskutovat. Moc krát děkuji. Johne, máš slovo. Děkuji mnohokrát za úvod. Pane profesore Bradley, máte slovo. Děkuji. My jsme prezentovali tyto výsledky v květnu členům starého parlamentu a požád, byli jsme požádáni, abychom tak učinili znovu pro nově zvolené poslance a doufám, že shledáte naše výsledky zajímavými a že budou stimulovat diskusy. Pro znovu zvolené poslance Určitě vím, že jste to slyšeli předtím a rozhodně mm, si myslím, že k tomu budete mít nějaké dotazy. Byli jsme požádáni, abychom kvantifikovali dopady na přijímací stá- přijímající státy mezi lety 2026. 2006 Byli jsme požádáni, aby jsme kvantifikovali výhody pro čistě darcovské státy s ohledem na rozpočtové příspěvky a jak by to navýšilo jejich obchodní obrat s, s přijímajícími státy. Také jsme byli požádáni, abychom jak si poměřili podíl v, tomto, v této rovnici. A já bych rád schrnul hlavní výsledky předtím, než se dostanu na detaily. Naše výsledky naznačují, že kohezní politika pomáhá modernizačnímu procesu států a regionů, které jak se pokulhávají. A to, jaký dopad to mělo na stimulaci během implementace v letech 2028, ale kapacita na straně eh, nabídky a produktivita eh, výhod vlastně pokračuje po ukončení a rozsah politiky a, a implementace a účinnost nejsou známy dále. Některé klíčové výsledky pro darcovské státy, zatížení financování eh, příspěvků do rozpočtu, znamenají určitou redukci HDP, ale to je skutečně zanedbatelné. Čistě dárcovské státy těží také z obchodu, které jsou důsledkem politiky soudržnosti. Ta se ještě navyšuje eh, díky integraci obchodu v EU. Pokud vytvořeno a implementováno efektivně, tak politika soudržnosti bude mít další pozitivní dopady. Eh, čili otázka první. Jak velkým zatížením je čistě darcovský příspěvek? Příspěvky jsou někde mezi 0,1% až někde mezi 0,5% dárcovského HDP v letech 2000 až 2006, ale ty nejsou eh, rovnoměrně rozloženy. Největší čistý příspěvek eh, v rámci HDP pochází z Nizozemska, půl procenta, Lucembursko 0,32 a Německo 0,28. A nejmenší, fi, nejmenší Finsko, asi 0,1 HDP. Pochopitelně největší čistý příspěvek přichází z Německa, Francie, Nizozemska, Itálie a Spojeného království. To jsou ty největší země a nejmenší absolutní příspěvky přicházejí ze Švédska, Belgie, Rakouska, Dánska, Lucemburska Finska. Tento graf nám ukazuje, čisté příspěvky během období pro Německo. Tam je fluktuace asi čtvrt jednoho procenta k třetině jednoho procenta a Finsko, kde je to daleko menší, jakožto příspěvek HDP, čili je to nejmenší dárcovská země a v roce 2000 dokonce byli čistým příjemcem. Kdo získává toto financování? kohezní financování zase poměřováno podle podílu HDP. Vysoké podíly šly v rámci tohoto období do Řecka, Portugalska, pochopitelně v stávajícím programovém období je to úplně jiné. E, průměrné podíly šly do Estonska, Litevska, Lotyšska, Španělska, Maďarska, Polska, Malty, Nízké, Kypru, České republiky, Slovenska, Slovenska a Irska. A následujícím grafu vidíte staré přijímací státy, stará patnáctka, tam největší podíl jde do Portugalska, asi 2% HDP Portugalska za rok během programovacího období a Irsko bylo právě v procesu, kdy se stahovalo z této finanční pomoci a dostávalo tedy daleko menší příspěvek, jakožto podíl svého HDP. Země, které se připojily v roce 2004. Největším příjemcem je Lotyšsko, co se týče podílu HDP, navýšeno až do maxima 2% svého HDP a Kypr což byla relativně bohatá země, která, když se připojila, získala skutečně malý podíl. Tyto grafy naznačují, že co se týče zatížení dárcovských zemí a užitku pro přijímající země, tam ten rozdíl je skutečně markantní mezi jednotlivými zeměmi. Následující otázka je, pro co se využívaly tyto výdaje. Tři skupiny tady máme. Fyzická infrastruktura během tohoto programovací období to bylo asi polovina veškerých výdajů, lidské zdroje asi třetina celkových výdajů a přímá pomoc podnikům, produktivnímu sektoru asi 16 Čili pokud bychom kvantifikovali, jaké eh, to má následné užitky po tom programovacím období pro dané státy. Eh, my to eh, z technického hlediska provádíme tak, jak je to upraveno v naší zprávě, ale využíváme ve stručnosti ekonomické modely, které pracují s tím, jak tyto země fungují a jak reagují na finanční injekce ze strukturálních a jiných fondů. My to stimulujeme na mo- počítače ve scénáři, který zahrnuje výdaje pro soudržnost a pak vytváříme simulaci bez této soudržnosti a to dopady odvozujeme od porovnávání těchto dvou simulací. V té analýzi je zásadní rozlišovat mezi implementačním obdobím lety 2000 až 2008 a po implementačním období 2009 až 2020, protože pochopitelně politika soudržnosti není vytvořena na základě poptávky, tak jako finanční stimul, který se uplatňuje pro globální ekonomiku na základě stávající recese, má za cíl dlouhodobý efekt, dlouhodobý účinek nabídky. Dále tady máte na příkladu Portugalska, potenciální efekt, dopad HDP je v Ačku na základě výdajů pro Portugalsko. Ten dopad je nejvyšší asi v roce 2007 až 8. 4% HDP, čili to HDP je o 4% vyšší, než by normálně bylo. A my eh, hodnotíme umělou situaci, kdy o peníze přijdu v roce 2009. Jsme žádáni, bychom ignorovali stávající program, to se nám moc nelíbí a to ještě vysvětlím. Čili dojde k pozastavení financování a máte jaksi kontrahující efekt, ale dlouhodobý účinek zůstává. Další efekt menší, protože eh, produktivita je hlavním cílem strukturálních fondů, čili máte menší vstup než větší výstup. O to se jedná eh, v, v produktivitě. A č, čistá bilance obchodu je negativní, protože následné dopady na spotřebu se vstřebají do ekonomiky a potom, co bude ukončeno financování v rámci finančního období, toto se zvrátí na pozitivní. Dále tady máme podobnou analýzu pro Polsko, kde financování je zahájeno v roce 2004 po přistoupení a zase je tady podobný dopad na e polskou ekonomiku, který je daleko menší než na Portugalsko, protože pochopitelně financování pro členské státy pro zbývající část eh, rozpočtového období je daleko menší než financování pro Řecko, Portugalsko a Španělsko. Čili tyto grafy ukazují, sledují HDP, zaměstnanost a dopad na eh, obchodní bilanci. Pokud se na to podíváte detailně, tak zjistíte, jak strukturální fondy eh, zlepšují výkonnost čerpajících států. Ale jedná se o jiné objemy peněz, čili nedá se to jednoznačně porovnávat a říct, že strukturální fondy jsou účinnější v Portugalsku než v Polsku, protože Polsko během programovacího období získalo daleko více peněz a my používáme kumulativní multiplikační faktor. Je to technický nástroj, který zachycuje míru návratnosti investic. Nesouvisí to přesně s penězi, závisí to na návratnosti pro tyto peníze. Pokud se podíváte na další graf, zjistíte, jak tento kumulativní multiplikátor ehm, se navyšuje v rámci Polska. Čili v rámci let 2004-5-6 je to, če bychom eh, nazývali keynesiánské faktory jsou často menší než jedna, ale postupem let postupem navyšující nabídky a zlepšeného, zlepšených investic a lidského kapitálu a podobně, tento multiplikátor, multiplikační faktor e, začne růst až do roku 2020, kdy to bude čítat asi 2,5 což zhruba řečeno znamená, že na jedno euro dostanete návratnost 2,5 eura HDP. Pokud to dáte dohromady, tyto multiplikační faktory v následujícím grafu a poměříte podle velikosti, tak zjistíte, jaká je účinnost kohezní politiky v jednotlivých zemích. Vlevo Největší návratnost investic je v Irsku a pak je ta škála poměrně úzká. Lotyšsko je sice až úplně vpravo, ale to neznamená, že politika soudržnosti je tam, eh, má menší dopad, ale návratnost je o něco menší. Proč se ta návratnost liší eh, v jednotlivých zemích? To nás zavede do skutečně hlubokých vod, ale souvisí to se strukturou ekonomiky. Dejme tomu, podíváme-li se na tři baltské státy, Estonsko, Lotyšsko a Litvu, tam je to klesající a jedním z hlavních důvodů je, že výrobní sektor v Lotyšsku je nejmenší ze tří baltských států a strukturální fondy mají největší dopad, co se nabídky týče pro navýšení uh, produktivního výstupu. Čili v roce 2004 začneme s třemi ekonomikami třech baltských států, které jsou si podobné, ale mají úplně jiné výrobní sektory a mají jiný podíl výrobního sektoru na ekonomice. My jste čekali, že ta ekonomika, která začne s nejmenším výrobním sektorem, že bude mít nejmenší účinek a tak tomu i je. Pak můžeme porovnávat, dejme tomu, Irsko a Řecko, kde ten rozdíl není tak veliký, ale zároveň to znamená, že řecký výrobní sektor je kvalitativně co odlišný od irského. Irský je více orientován na export. A co byste čekali, když klesnou globální podmínky, čekali byste, že irská ekonomika bude více trpět než řecká a tak tomu ve skutečnosti opravdu je. Takže co se týče očekávané návratnosti, to není žádná soutěž krásy nebo ukazování na to, že některé země jsou na tom lépe v implementaci než jiné. Naopak vychází to právě z konkrétních východisek v letech, kdy je zahájena absorpce fondů. Dále dopad na čistě dárcovské státy. Tady máme model eh, založený na těch 11 dárcovských, nyní máme model ze 27, dva státy jsou vyloučeny z této studie, Bulharsko a Rumunsko a zase sumulujeme dopad na financování čistě rozpočtových příspěvků na leta daná. Dále simulujeme uh, jak to obchodně bude mít dopad na e, dárcovské státy, dříve odvozené. A pochopitelně to kombinujeme a poměřujeme čistý dopad, který buď je pozitivní nebo negativní. Co je dále důležité, že dárcovské státy se orientují na na čerpající státy. Nejvyšší má Německo, 18%, asi 15% jde do čerpajících států. Čekali byste tedy, že Německo bude i velkým příjemcem a e, Lucembursko a Nizozemsko má skutečně nízkou orientaci. A to je zásadní filtr, který bude mít dopad na ty druhotné účinky. Orientation. Na druhé straně máme také tedy eh, příjemce eh, vývozu. Tady vlastně máme třeba Španělsko a Polsko, kde je největší orientace na dárcovské státy. To je asi 70 vývozu eh, jde do těchto zemí. V případě Španělska je dominantní obchod s Francií, v případě Polska zase dominuje obchod s Německem. Co se týče Lotyšska a Litvy, ty mají nejmenší orientaci, protože tyto země, což je v Evropské unii trošku neobvyklé, mají stále velmi silné napojení v obchodu na Rusko. A samozřejmě eh, tady, tedy odpadají potom ty výhody pro dárcovské země, protože potenciální výhody mohou jít třeba do Ruska. Eh, pak tady máme tedy efekty přelévání do dárcovských států. Začínáme Francií. Eh, Francie má největší výhody z toho efektu přelévání. Ačkoliv to takhle vypadá pěkně a pozitivně, eh, co se týče tedy té velikosti, tak je to v podstatě triviální. Ale na druhé straně máme Německo, které zažívá trošku negativní efekt, co se týče rozpočtových příspěvků, které nejsou úplně vyrovnány e, obchody. Ve chvíli, kdy ty rozpočtové příspěvky skončí v tom roce 2008, tak potom ty, ty efekty jsou trošku pozitivní, jak vidíte, takže tahle to jsou velké rozdíly mezi dvěma dárcovskými zeměmi. Teď Nizozemsko, tam jsme viděli, že to je země, které má velmi nízkou orientaci na obchod s příjemci. Vidíte, že dopad na HDP je velmi eh, vysoký, tedy negativně minus eh, skoro 1%. A to vlastně znamená, že Nizozemsko velmi přispívá z rozpočtu ale málo získává z obchodu. To by se mohlo změnit ve chvíli, kdy se změní obchodní orientace kdy se jaksi prohloubí spolupráce s zeměmi, které jsou příjemci. Takže tady jsou opravdu velké rozdíly mezi jednotlivými zeměmi. Takže jaké z toho plynou závěry? Eh, dalo by se říci, že tedy ty dopady v oblasti poptávky se vztahují na to implementační období ale na druhou stranu nemůžeme to useknout v tom 31.12.2008, protože samozřejmě ještě budou pokračovat další efekty, další dopady. To znamená, musíme se podívat v prostřednictvím analýzy i na to období po roce 2008. Návratnost eh, těch výdajů na soudržnost může být odlišná v různých zemích také díky strukturálním rozdílům v ekonomice ale může to být také způsobeno otázkami eh, efektivity a účinnosti eh, politiky soudržnosti v jednotlivých zemích a to je trošku těžké na to eh, přesně ukázat prstem, protože to jsou věci kvalitativní. My sledujeme kvantitativní dopady, když se tedy díváme na to, jaké dopady mají strukturální fondy. A ono je velmi těžké nějakým způsobem podívat se na to, kdo navrhl optimálně ty programy politiky soudržnosti, kdo je navrhl méně optimálně a tak dále, kdo třeba prováděl politiky účinně a efektivně a kdo měl naopak problémy s nastavováním komplexních postupů, které jsou potřebné pro absorpci těchto fondů. Eh, výdaje na eh, soudržnost zvyšuje poptávku po dovozu v eh, zemích, které jsou příjemci v průběhu implementace projektu, takže to je v podstatě také jakýsi přelévající výhodný efekt pro dárce. Potom samozřejmě ty výhody či potenciální dopady pokračují i po skončení samotného programu a může se také stát, že dopad na čistý, eh, čistou mm, rovnováhu obchodu je eh, potom pozitivní, protože třeba eh, vzroste podíl vývozu dárcovské země a tak dále. Potom je také velmi důležitá orientace dárcovských zemí na obchod se zeměmi, které jsou příjemci. To ovlivňuje právě to, zda země budou mít nějaké výhody z toho efektu přelévání či nikoli. <clears throat> Takže pokud se někdo na, tuto, na tento obchod neorientuje, tak v podstatě může vidět jenom sám sebe, že tyhle ty výhody nemá. <clears throat> Nemůžeme tedy říci, že ty rozpočtové příspěvky jsou negativní pro všechny členské státy. <clears throat> Máme Máme třeba východní Německo, které, mají, které má jaksi výhody z rozpočtových příspěvků, které vlastně jdou z celého Německa. Potom máme dopad dárcovského HDP na, ty, na to obchodní přelévání. Může být pozitivní z členských zemí, které jsou příjemci, ale samozřejmě, jak jsem říkal, je to ovlivněno obchodní orientací. To je třeba důležité v případě Litvy a Lotyšska, které stále jsou orientovány na Rusko. V případě Lucemburska a Nizozemska ten e, čistý negativní dopad je zřejmě nejvyšší a to právě z toho důvodu nedostatečné obchodní integrace s novými členskými zeměmi, ale v případě e, třeba Francie, Itálie a Spojeného království ten čistý dopad je zřejmě pozitivní. Dopad na celkovou zaměstnanost je podobný e, HDP v těch dárcovských zemích, tedy dopadu na HDP. Ovšem ta velikost těch dopadů je poměrně minimální, protože eh, právě ta velikost eh, příspěvku z evropského rozpočtu je malá, co, co, pokud hovoříme eh, o podílu HDP dárcovských států. Potom rozpočtové příspěvky EU zlepšují eh, obchodní přebytek, ale způsobují zase eh, potíže ve chvíli, tedy kdy ty peníze se odlévají jinam. Potom máme eh, veřejné finance, které jsou třeba, které, na, na které máme třeba negativní dopad v průběhu eh, implementace v těch do, eh, dárcovských zemích, ale potom jsou zase pozitivní po skončení daných programů. Eh, to tež v podstatě může platit třeba pro sekt, soukromý sektor protože samozřejmě eh, firmy soukromého sektoru se potýkají s vyššími daněmi, eh, daněmi v průběhu tedy eh, provádění těch projektů a podobně. Co se týče dopadu na mikroekonomické úrovni, je možné nějakým způsobem nalézt podíl veřejných, velkých veřejných zakázek, jaký podíl získávají tedy podniky z dárcovských zemích. Velmi často tedy máme země, které eh, jsou dárci, jsou v nich podniky, které mají výhody z daných programů, ale třeba využívají subdodavatele z země, které jsou příjemci, takže se to tam trošku mísí. Eh, potom jsme také dělali e, studie na národní úrovni, regionální úrovni a to vlastně ukazuje, že v podstatě nedostatečná nebo vůbec žádná data nebyla sebrána e, v průběhu rozpočtového období 2000 až 2006. Takže prostě vidíte, že to jsou velmi těžké otázky, vůbec to není tak jednoduché, jak se to zdá. Prostě a také nikdo si nedal tu práci, aby sebral data. A také máme zde otázky například eh, obchodního tajemství a podobně. Samozřejmě míry, do jaké komise se vůbec může zapojovat do této úrovně, do, do, na, nakolik vůbec může zasahovat a podobně. Takže jaká by byla naše doporučení, naše makroanalýza vychází eh, z analýzy nákladů a příjmů či výhod. Velmi málo těch analýz se dostalo do veřejné domény. Řada z nás se podílí na téhle oblasti už dlouho a přitom jsme nikdy neviděli nějakou takovouto analýzu, která by byla tedy eh, veřejně dostupná o těch to výsledcích prostředků, které komise vynaložila. To je asi jakýsi takový vedlejší dopad plánování, které bylo prostě nastaveno jinak, takže je velmi těžké přesně říci, jak by bylo možné přesně vyhodnotit to, jak členské země plánují eh, implementaci těchto programů. My jsme se tedy měli zaměřit pouze na politiku soudržnosti a to pro nás bylo velmi omezující, protože eh, samozřejmě ta eh, politika vstupuje do interakce s eh, Evropskou monetární unii. Mm, řada zemí tedy vstupuje do eurozóny. A tyto síly v podstatě mění prostředí, ve kterém fungují členské státy a možná to zvyšuje pozitivní dopady na členské země, protože třeba byly schopny potom eh, lépe využívat integrovaného vnitřního trhu. Také jsme se zabývali rozpočtovým obdobím 2000 až 2006, Španělsko, Portugalsko, Řecko, Irsko byli příjemci politiky soudržnosti od roku 89. My jsme tedy v podstatě se takto uměle museli zabývat tímto programem, ačkoliv téměř všechna práce v těchto čtyřech zemích byla pouze pokračováním dřívějších projektů. A teď, když se díváme na období 2007 až 2013, to asi bude zase velmi důležité pro nové členské země, které vlastně zde přechází z eh, těch prvních programů od roku 2004 do 2006 do těch eh, už následných programů a já si myslím, že bychom to měli tedy analyzovat kumulativně a ne to zase nějak administrativně uměle oddělit od sebe. My tedy doufáme, že budete mít příležitost se e, podívat na tu naši zprávu, na některé ty věci detailněji, ale tohle to byl tedy stručný, e, stručné zhrnutí toho, k čemu jsme dospěli. E, mnohokrát vám děkuji za prezentaci a nyní zahájíme diskuzi. Yes, please. Just a question. Thank you for your... Uh, děkuji. Děkuji za vaše vystoupení. Bylo to velmi zajímavé. Asi víte, že politika soudržnosti v současné době je kritizována ze strany některých institucí. My si s tím děláme trošku v starosti, takže chceme všechny informace, které eh, mohou být k dispozici, tak abychom se opravdu podívali, jak tahle ta politika, jaký má dopad na reálný svět. Takže eh, to, co vy jste nám zde předložili, to je eh, velmi pozitivní. Eh, například ta možnost téhleté analýzy nákladů a přínosů Myslíte si, že tady existuje někde eh, nějaká instituce, která by tyhle ty informace měla k dispozici? Protože je to obrovsky důležité pro transparentnost, kterou potřebujeme. A jsou to opravdu zásadní analytické prvky. Samozřejmě ty fondy mají dopad na území, ale my bychom také se rádi podívali na interakci a dopady, zejména tedy v době krize, eh, jakákoliv eh, opravdu solidní data by pro nás mohla být užitečná, takže můžete nám eh, třeba naznačit, kde bychom mohli tyhle ty údaje nalézt? Vy jste se zabýval dvěma velmi důležitými body. Za prvé jsou to analýza toho, kolik do toho investujeme a co z toho ve skutečnosti máte. A za druhé jaké informace a jaká konstatování můžeme udělat již dnes o tom, jak se strukturální fondy projevily během krize. K tomu druhému bodu určitě může říci více můj kolega, pokud jde o eh, analýzu nákladů a výnosů, tak ještě předtím, než jsou eh, velké projekty převedeny do praxe, tak tyto analýzy jsou povinné. Jedná se o projekty, které mají rozpočet větší než 50 milionů euro. V rámci komise probíhá tedy hodnocení, eventuálně je do toho zapojena také Evropská investiční banka. Při hodnocení výsledků se právě také potom rozhoduje o tom, zda tyto projekty budou realizovány či nikoliv. Přístup k těmto analýzám v podstatě nemáme. Tyto analýzy nejsou pro veřejnost. Až v momentě, kdy tyto věci jsou zveřejněny, tak je možné posuzovat, jaké dopady a jaké výsledky mají tyto analýzy na eh, schvalování projektů. Eventuálně to také souvisí s tím, zda tyto projekty budou či nebudou realizovány. Pokud ovšem tyto projekty nejsou zveřejněny, tak z toho nemůžeme vycházet. Tyto analýzy jsou ale určitě k dispozici pro ty velké projekty. Jaký postup je ovšem potřeba eh, zvolit pro to, abyste měli náhled do těchto dokumentů, to vám nemohu říci, to sám přesně neví, souvisí to s technickým uspořádáním spolupráce mezi parlamentem, radou a institucemi. Nicméně tyto analýzy nákladů a výnosů existují pro velké projekty. Na druhou stranu by určitě bylo také zajímavé podívat se na opatření, která jsou naplánována v oblasti politiky růstu a zaměstnanosti. Tato opatření by si zasloužila také hodnocení. Existovaly některé pokusy v Irsku v rámci střednědobého hodnocení takovouto revizi udělat, takovéto hodnocení udělat. Také v Německu tyto iniciativy byly, ale není to standardní nástroj, je to v podstatě nástroj, který se používá ad hoc v případě, že příslušná místa měly zájem o bližší informace týkající se dopadu opatření v oblasti politiky růstu a zaměstnanosti. Myslím si, že k těmto analýzám je to z mé strany vše eh, a můj kolega řekne více k té druhé otázce. Čo ne? Poslanci a poslankyně často mají na výběr mezi administrativní složitostí a jakýmsi hospodářským know-how v dané oblasti. Jak jsme slyšeli již dnes dopoledne, některá pravidla, kterými se řídí strukturální fondy, jsou tak složitá, že jsou upřednostňovány ty projekty, které jsou administrativního hlediska jednoduché a nikoli ty, které mají největší přínos. Ekonomové se na tyto věci dívají a na svět obecně trošku jinak. Rozlišujeme v podstatě mezi tím, zda programy byly administrovány správně či nikoliv. V případě Irska a Německa potom zvažujeme například, zda by tyto programy měly pokračovat či nikoliv, ale rozhoduje o tom ve skutečnosti vláda. V Bruselu se ale vytvářejí pravidla a nařízení o tom, jak by to mělo vypadat. ale já si myslím, že jsou to zejména státy, které by měly být upřímné vůči sami sobě, zda tedy programy fungují či nefungují. Kdybych měl být upřímný a říci, zda peníze byly vynaloženy v Irsku v Niveč, tak by mohlo dojít k tomu, že tyto peníze budou buď to muset vrátit, nebo že žádné nové finance nedostanou. A to je samozřejmě poměrně eh, problematická situace pro někoho, kdo o to má rozhodnout. Nicméně je pravda, že administrativní břemeno je neúnosné a není možné nyní již rozhodovat na základě opravdu relevantních věcí, jako je například zda za eh, odpovídající peníze dostanou eh, státy odpovídající muziku. Na to jsou tyto systémy již prostě příliš složité a není možné je pochopit do detailu. Ano, já mohu potvrdit, že nepřiměřená administrativní zátěž stěžuje život zemím, jako je například Polsko. Polsko má stížený přístup k některým finančním prostředkům v EU. Jaké to má dopady? Znamená to, že jakýkoliv přístup k financování na úrovni společenství obnáší spoustu formulářů, administrativních kroků a dalších věcí, které je, muset, je potřeba udělat. A ne všichni jsou ochotni všechny formuláře vyplňovat, zaškrtnout všechna políčka správně a tak dále a tak dále. Některé projekty jsou jednodušší. Ve skutečnosti ale zjistíte, že lidé často upřednostňují ty projekty, které jsou z administrativního hlediska jednoduché a nepouštějí se do složitých projektů, které jsou z hlediska administrativy rizikové. S tím souvisí ještě jedna věc. Polsko samo dělalo výzkum, aby se zjistilo, kolik financí je investováno také do neziskových organizací. do nepolských eh, eh, organizací. To je čistě statistická záležitost, ale my jsme zjistili, že asi 14 rozpočtu je alokováno jiným než polským firmám. Je docela zajímavé tedy vědět, kolik procent z celkové práce eh, vykonávají jiní a nepolští, eh, nepolské, jiné nepolské subjekty. Můžeme se na to ale také dívat z jiného úhlu pohledu. Můžeme se ptát, která Konsorcia jsou mezinárodní, ve kterých konsorcích tedy je také polská účast. To je docela důležité, abychom měli jasno v tom, jaké věci se dělají na národní úrovni a jaké na jiné než vnitrostátní úrovni. těmto věcem musíme přihlédnout, abychom měli relevantní analýzu nákladů a výnosu. Zde zaznělo číslo 50 milionů, což je tedy ta hranice, která rozdíluje malé a velké projekty, přinejmenším z hlediska této analýzy. Průměrný projekt v Evropské unii je mnohem menší. Některé projekty jsou dokonce mikroprojekty, mají tedy mnohem menší dotaci. A proto by bylo asi důležité rozlišovat mezi těmito projekty a některé databáze to umožňují. V některých databázích je opravdu spoustu projektů a ta metodologická analýza je důležitá pro další postupy. Děkuji. Dáme slovo dalšímu kolegovi, prosím. E, Děkuji, pane předsedo. Já bych měl návrh. Nevím, jestli s tím ostatní budou souhlasit. Od, myslím si, že je nám všem jasné, jak užitečné a instruktivní tyto prezentace jsou. Pokud jde o tu absorpční kapacitu a o další věci, které zde nyní zazněly. A určitě je nutné klást k tomu otázky, abychom si další věci ještě vyjasnili. První závěr, který jsem si udělal pro sebe, je, že určitě budu podporovat naše hosty v tom, aby dále analyzovali smlouvy a dopady, které tyto smlouvy mají. Slyšeli jsme, že 14 rozpočtu je alokováno jiným než polským firmám v Polsku. To je možná hodně, nebo možná je to málo. Záleží asi tedy na konkrétním projektu. Určitě závisí na tom, jestli je to velký nebo malý projekt. Záleží tedy na tom, jakou otázku položíte, o, č- o co vám ve skutečnosti jde. Nyní řecký úhel pohledu. My máme vlastní statistiky a víme, že to není pouze o těch příjemcích eh, kteří z toho profitují. Také dárcovské země mají z toho přínos. Je to věc, kterou bychom také měli mít na vědomí. Není to pouze, že někomu dáváme a od někoho bereme. Pokud jde o kohezi, tak bych se chtěl zeptat, na základě čeho můžeme rozhodovat a říci, zda kohezní politika funguje, funguje dobře či nikoliv. Můžeme používat hrubý národní eh, důchod nebo jiné statistiky, ale ve skutečnosti jsou to relativní čísla, protože čísla nám jde o to, aby produktivita na osobu v podstatě konvergovala v EU a proto by to mohlo být jedno z měřítek. Slyšeli jsme, že 50 eh, projektů, respektive investic, jde do infrastruktury. Vysoké číslo jde také do eh, lidských zdrojů a zbytek do ostatních projektů. Myslíte si, že by bylo možné tyto čísla dále rozklíčovat, abychom mohli lépe investovat v rámci kohezní politiky? We have presented our results on a... My jsme prezentovali výsledky podle jednotlivých zemí. A pokud ukážeme, že politika soudržnosti v Ačku, dejme tomu v Řecku, vyprodukuje výsledky lepší, co se makroekonomických indikátorů týče, tak to můžeme vydedukovat, že to funguje v Řecku dobře Nicméně to je pouze částečné opatření, jak eh, sami zdůrazňujete, protože koheze je koncepce, která platí pro všechny členské státy. Cílem soudržnosti je vyhnout se Evropské unie, kde jsou vítězství a poražení. Takže máme dimenzi, která jde přes čistou ekonomickou návratnost. Čili i kdybychom ukázali, že náklad pro ne- negativní náklady darců vyváží výhody příjemců, takže tady nebude žádný, žádná výhoda pro Evropu, tak politika soudržnosti bude stále považována za užitečnou v Čili je na nejvíc důležité toto zdůraznit. No a pokud bychom se podívali mimo náš projekt, my jsme zjistili, že politika soudržnosti od rozšíření a reformy na konci 80. let povzbuzuje národní soudržnost, ale také regionální divergenci, což je taková asi sumarizace, ale o to v zásadě jde. Takže tady máte určitý paradox. Vezměme si Polsko jako nový příklad. Polsko, jakožto celek, se rychle ubírá směrem k HDP na hlavu, které se blíží evropskému průměru. Nicméně jednotlivé polské regiony nejdou všechny stejným směrem, což nastoluje otázku, jak ve světle tohoto výsledku by měla Evropská unie reagovat. Je to problém, který by se ohodil spíše na diskusi v parlamentu, než na diskusi ekonomickou protože existuje pocit, že i když některé regiony v jistých zemích mají větší výhody než jiné regiony a že ty pomalu se rozvíjející regiony nadále mají určité užitky s tím, že to povzbuzuje migraci obyvatel z těchto chudších regionů do těch bohatších, Irsko je toho zářným příkladem, kdy lidé se stěhují z jihu na ty bohatší regiony. Takže to je velice komplexní, měli bychom to hodnotit pouze co se ekonomicky. A co se týče distribuce zdrojů mezi fyzickou infrastrukturu, lidský kapitál a pomoc podnikům. Toto je diskuse, která platí poslední dvě desetiletí. Já jsem byl u prvních strukturálních programů až do roku 1993, kdy se navrhovalo ze strany vlády, že 85% se vynaloží na lidský kapitál. Komise eh, z toho byla zděšena a nakonec jsme eh, utratili asi 35%. Mezitím hm, Portugalsko vynaložilo malý díl na lidský kapitál a spíše na fyzickou infrastrukturu. Já jsem v Portugalsku byl a viděl jsem, jak to vypadalo, kdy tam jsou ty velké dálnice, ale tyto volby jednotlivých států eh, nebyly většinou výsledkem logického uvažování, šlo to mimo za nějaké ekonomické podmínky. V některých zemích jednoduše fyzická infrastruktura znamenala skutečnou integraci do evropského trhu. V některých zemích zase je úroveň lidského kapitálu poměrně vysoká. Pokud se podíváme na statistiky, tak náš statistický úřad poměřoval imigraci z Litvy a Polska. Tam bylo zjištěno, že standard vzdělání imigrantů je daleko vyšší než standard vzdělání běžného, běžné irské pracovní populace. Takže v lidský potenciál je tady vysoký, ale bohužel nemohl přispět svým užitkem z důvodu infrastruktury dříve centrálně plánované Evropy. Děkuji. Pan Postelnáru. Toto je velice příhodné, velice sofistikované v mnoha ohledech, ale já nejsem ekonom. Pouze finanční dimenze, ta statistika ohledně vztahu dárců a příjemců, tato prezentace sama o sobě se mi zdá poměrně poněkud eh, neúplná a může být určitým podnětem mm, k kontradikci. Já tady nastíním skutečnou skutečnost, eh, kterou ekonomové přehlížejí. Ekonom nejsem, ale někdy si ekonomické příručky čtu. Ten vztah mezi dárci příjemci je daleko komplikovanější a politika soudržnosti může znamenat užitky pro obě strany daleko větší užitky, než jsou ilustrovány v této studii. A teď eh, vlastně mluvím na základě práce ekonomů, která tvrdí, že první ekonomická krize v 90. letech ve východní Evropě že jsme se jí vyhnuli z důvodu rozšíření. Evropské unie. To znamená, že deset nových ekonomik východní Evropy se najednou se jim dostal přístup k novým trhům a to povzbudilo růst. O tom není pochyb a to je užitek pro obě strany. A nyní další věc. Klíčové zainteresované strany v přijímajících zemích, v zemích, které získávají finance, z fondů soudržnosti, hlavní zainteresované strany, banky, investiční fondy, že toto jsou všechno podniky s kapitálem z dárcovských zemí, i když mm, jsou vlastně pobočkami firm, které mají hlavní centrum v dárcovských zemích. Zase tam máte užitek pro obě země. Systémul contractorilor. Principalii contractori ai... Pokud se podíváte na prevalentní systém kontraktů udílených eh, v přijímajících zemích, když především se hovoří o těch největších projektech, tak tyto smlouvy jsou s těmi z dárcovských zemí. A zase je to užitek pro obě strany, i když v praxi tomu ne vždy tak je. Dále tady máme bankovní systém. Ten do sebe nezapočítává eh, danou politiku financování, ale všechny země mají systém, který je ovlivňován nebo dozorován bankovními systémy, které existují v dárcovských zemích. A to možná není nejlepší pro krizové období. To může mít určité užitky, ale může dojít i ke spekulaci s měnami, dejme tomu v Maďarsku i jinde. A tato spekulace k ní nedochází díky zahraničním bankám, ale díky pobočkám místních bank. V neposlední řadě se domnívám, že relokace firem starcovských do přijímajících zemí, že toto často probíhá díky snížení mest, což umožňuje navýšení konkurenceschopnosti na mezinárodních trzích. A to je, dejme tomu příklad, Škody a Volkswagenu a Renault. Eh, Renault se dostal do pozice ohromného růstu, protože jednoduše se přesunul do Rumunska. mzdy a výrobní náklady byly jednoduše nižší. A to jsou fakta, o kterých není pochyb. Čili růst prostřednictvím politiky soudržnosti je možný, můžete rozdíly mezi zeměmi upravit, což je zásadní pro přežití evropské ekonomiky. Je to jediný způsob, jak se nám může podařit se vyhnout různorodosti, divergenci, různorodosti názorů, které vyplývají na povrch v krizových obdobích. Vaše statistika a vaše studie je výzva k pokračování politiky soudržnosti a to, abychom se vyhnuli jednoduchému důrazu na konkurenci, která může potrhnout rozdíly. Děkuji za všechny tyto poznámky. Vážený kolego, dozvěděl jsem se tedy, že francouzi, Němci, nizozemci, rakušané, <clears throat> v podstatě musí zdvojnásobit či strojnásobit své příspěvky a pak se nám potom všem povede ještě lépe, pokud tedy um, vemu tuhle tu tezi doslova, kterou jste zde předložil. To bychom opravdu um, se na to museli ještě jednou podívat. Samozřejmě u těch relokatovdů ty podniky třeba do Rumunska, Polska, České republiky stejně půjdou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 zemích, ale u nás je to asi půl procenta. A myslím si, že je důležité si uvědomit, že skutečně mnohé jde na po politiky rozvoje. Máme celou řadu projektů v různých zemích, až tak daleko jako v Argentíně, prostě v celém světě. A nemáme pouze projekty v zemích, které ty projekty potřebují nejnaléhavěji. My diversifikujeme naší politiku spolupráce, protože si musíme uvědomit, že se jedná o země, které jsou někdy i v procesu rozvoje, které se potýkají s problémy, které je nutné řešit. O co mi jde? My, všechny země společně, máme povinnost vypracovat společnou definici globální politiky soudržnosti a z tohoto důvodu to vyžaduje solidaritu všech zemí, ať už se jedná o přijímající nebo dárcovské. No a momentálně to není zjevné, ale za 10 až 15 let budeme mít koherentnější Evropu, pokud zvláště všichni jsme podpořili takovou to politiku soudržnosti. Myslím si, že všichni v tomto výboru, kteří jsme byli demokraticky zvoleni našimi občany, bychom tuto politiku měli hájet. To je náš úkol. Eh, thank you very much. Eh, děkuji. Pan eh, Bradley velmi jasně hovořil o některých zemích, jako je třeba Polsko či Irsko. Říkal, že Polsko směřuje k evropskému průměru v co se týče HDP. Na druhou stranu jsou země, které to nenaplňují. E, potom zmínil konkrétně Irsko e, a Jižní Irsko, to je oblast, kterou zastupuji já, tam celá řada lidí eh, se odstěhovala do Dublinu, takže tam je zase trošku situace jiná než ve zbytku země. Takže já si myslím, že by měla proběhnout reklasifikace regionů v rámci zemí. Eh, komise totiž stanovila, že to není možné svého času a Teď ale nastal čas, abychom se na to podívali znovu, protože právě na příkladu Irska tedy vidíme, že je to problém. Máme zde země, které vydávají obrovské částky z veřejných rozpočtů, na třeba pracovní místa, ale na druhou stranu je potřeba, aby tyto země eh, udělali škrty v rozpočtu v řádu milionů, miliard. Eh, to samozřejmě potom bude mít dopad na řadu lidí a samozřejmě to bude mít dopad i třeba na eh, osobní dluhy soukromých osob, takže nesmíme zapomínat na regiony, kde Eh, opravdu, které opravdu krvácí, co se týče pracovních příležitostí. Například eh, firma Dell, která působila v Irsku, se nyní relokovala jinam a to má tedy obrovský negativní dopad na daný region. Takže si opravdu myslím, že bychom se znovu měli podívat na ty regiony, které trpí a pokud se nemůžeme podívat na tyto regiony jako na Eh, celek, tak bychom se zase mohli podívat na regiony v rámci regionů. Protože například máme oblasti v Irsku, které jsou eh, velmi průmyslově zaměřené, když se třeba podíváme na Limerick nebo Kok, eh, tam je například situace úplně jiná. Takže jsme zde měli také hosty minulý týden, kteří se tímto zabývají. Já si myslím, že bychom se tím prostě měli zabývat také. Měli bychom předkládat jakési imaginativní návrhy, tvořivé návrhy, abychom řešili tu nešťastnou situaci, která dnes panuje nejenom v Irsku, ale v celé Evropě. Prostě jde o to, že některé oblasti trpí mnohem více než jiné pokud země jako Francie, Německo, možná i Anglie se vymaní z recese, což je samozřejmě záhodné pro všechny, a pokud výsledkem toho bude, že se znovu zvýší eh, úrokové míry, tak to zase ovlivní eh, otázku dostupnosti pro eh, jednotlivce, ale také třeba pro celé regiony. Takže to je vlastně otázka, kterou kladu vám. Pokud byste se tím mohli zabývat, tak bych si toho vážil. Okay. Äh, answer Mr. Untita. Vielen Dank. Děkuji za připomínky posledních mm, několika minut. Řada z těchto připomínek jaksi překračuje úzké vymezení této studie. Evropský projekt má i další rozměry než pouze úzce vymazenou hospodářskou dimenzi. O tom se tady určitě nebudeme dohadovat, na tom se jistě všichni shodneme. Takže v podstatě tady máme celospolečenskou otázku, eh, do které tedy specificky vstupuje otázka ekonomické konvergence. Samozřejmě to, tuto otázku nesmíme zanedbat. Zapojení evropských strukturálních politik probíhá v rámci, kde i bez explicitního vstupu nových členských států jsme už měli hospodářskou integraci. Začalo to tedy v 90. letech kdy dřívější hospodářské bariéry začaly být odstraňovány. Tady vlastně hovoříme o období eh, do let 2000-2001, kdy vznikla eh, zóna volného obchodu s určitými omezeními. Tento proces se eh, potom prohloubil vstupen dalších potom některé tedy ty bariéry, další bariéry odpadly a potom vlastně od roku 2004, to už bylo trošku neočekávané, jsme měli takový no, nový poput v eh, těch starých členských zemích, eh, k tomu vlastně tedy přistoupily nové členské země a odpadly některé náklady na transakce. Ovšem i zde platí, že mohla proběhnout konvergence a integrace bez evropské strukturální politiky. Tedy eh, jedním z úkolů je teď ukázat, jaký přínos evropská strukturální politika v tomto rámci měla, tak aby vlastně se ta soudržnost urychlila. A výsledky, které předkládáme v této studii, tam vlastně rozlišujeme mezi fází provádění projektů a potom eh, fází takzvané postimplementace. Tady se vlastně ukazují dlouhodobé dopady na hospodářskou konvergenci, co se tedy týče růstu, produktivity, zaměstnanosti. co tedy bylo nastartováno eh, to strukturální politikou v letech 2000 až 2006. Ono je to samozřejmě jenom část, eh, jakási výseč eh, celé, celého pohledu na věc, ale je velmi důležitá. Takže teď je velmi důležité, aby se ta hospodářství dále integrovala. Pak jsou zde ještě další aspekty, dynamické aspekty, které musíme sledovat. Samozřejmě, když eh, se věnujeme té studii těch dopadů jednou, tak to není konec, protože potom samozřejmě stále máme společenství států, které se stále integrují a evropská strukturální politika je v podstatě jakýsi pilíř, pro integraci, ale samozřejmě ji nemůžeme vnímat izolovaně. Musíme to vidět eh, v souvislosti s koncepcí vnitřního trhu, změnovou unii a tak dále. Takže vidíme, že zde stále dochází ke změnám v rámcových, v rámcových podmínkách a ty se stále tedy musí zvažovat. A možná ještě poslední bod na závěr. To se týká distribuce na ekonomické agregáty. V podstatě tedy jde o přímou pomoc podnikům. To není jednoduše řešitelné, ono zase závisí na stavu dané ekonomiky v čerpající zemi, protože je rozdíl, zda podporujete třeba eh, výzkum a vývoj v řekněme, zaostalejších zemích nebo v zemích více vyvinutých. Ty první se často vyznačují tím, že i když mají třeba dobré lidské zdroje, tak nemají dostatečné infrastrukturní vybavení. A aby tedy FAD mohlo být úspěšné, tak je potřeba přesunout tuhle tu křivku těch produkčních možností. To znamená, pokud se tímhletím eh, eh, rozvoj, eh, rozvojovým fondem vytváří tyhle ty podmínky pro produktivitu, tak samozřejmě je to pozitivní. Ale samozřejmě tady jde vlastně o to, aby ty produkční procesy byly efektivnější, potom se přizpůsobují technologie, dochází tedy k jakémusi přenosu ze zemí, které už je mají dobře vyvinuté. To platí třeba pro automobilový průmysl. Ve starých členských zemích už jsme třeba měli jisté technologické znalosti a dovednosti, které se potom přenášely do nových členských zemí a tam se to potom kombinovalo s tamnějšími eh, pracovními silami, které samozřejmě v, i v mezinárodním hledisku jsou potom konkurenceschopné a potom tedy úplně nešlo o vývoj nějakých nových technologií v automobilovém průmyslu, ale v podstatě tedy šlo, jak říkám, o transfer stávajících technologií z jedné oblasti do druhé. Takže v podstatě potom dochází k takovému postupnému eh, vyrovnávání situace v těchto dvou oblastech. A potom samozřejmě v, takovéto situaci už můžeme vstoupit s daným fondem. A Tady tedy máme různá opatření a je potřeba, aby to opatření se lišila podle toho, jaká je situace v eh, dané zemi. Děkuji. Za chvilinku ještě dáme slovo i vašemu kolegovi. Teď zde ještě máme poslední otázku dnešního dne od kolegy Celého. Děkuji. Profesor Unti, už trošku předěl něco, co jsem sám chtěl říci a sice Musím zdůraznit tedy, že jsem nový v parlamentu a že jsem velmi vděčný za to, že jsme měli tuhle tu prezentaci. Eh, čistě tedy na základě toho, co jste zde říkali a také po té, co jsem si krátce prolistoval dokument, který jste nám dali k dispozici, tak vítám tenhle ten přístup k tomu, že se tedy díváme na jakýsi zpětný dopad politiky soudržnosti i na dartovské země. Já to nemůžu úplně vyhodnotit hospodářsky, ale mohu to vyhodnotit politicky. A když se tedy podívám, možná to trošku teď eh, trošku přiostřím, ale v podstatě bych mohl potom svým voličům říci, tak dobře, jaký dopad má politika soudržnosti, či jaký dopad měla v posledních, de, v posledních deseti letech? Už to formuloval kolega Cortés, hovořil o solidaritě. Bezprostřední dopad na dárcovské země jsme zaznamenali tedy jenom v opravdu minimální míře. Potom proběhla tedy eh, redistribuce, fondy se dostaly eh, do čerpajících zemí, tam byly jisté pozitivní dopady, ale ještě se musíme podívat, zda ty dopady budou jaksi udržitelné. A když si vzpomeneme na to, co zde říkali zástupci Esponu, tak existují regiony v Evropě, do níž se dostávají poměrně vysoké finanční částky prostřednictvím pomoci a přesto mm, to nemá nějaký obrovský dopad. Potom máme jiné regiony, které zase to, ten dopad je pozitivní. Například už zde hovořilo se o Polsku, o Varšavě, tam je úplně jiná dynamika. Takže si myslím, že zásadní je to, co říkal profesor Untýt, že to teď musíme napojit do celkové evropské dimenze, to znamená, nesmíme se na strukturální politiku dívat izolovaně, protože Evropa znamená mnohem více. Jednak je to obrovský mírový proces, ale také nesmíme zapomínat na vnitřní trh, který nám pomůže vlastně ustát v v jakémsi konkurenčním boji, boji na celosvětové úrovni. A výsledkem posledních dvou dnů, když se tak poslouchám to, o čem jsme tady hovořili, tak si myslím, že náš výbor by se teď dohloubky měl zamyslet nad tím, jak by eh, měla se eh, politika soudržnosti v budoucnosti vyvíjet, na co by se měla eh, zaměřit tedy jako prioritně a já vám děkuji za váš příspěvek k těmto úvahám. Děkuji, tady se opravdu jedná o obrovské částky, jedná se i o částky, které tedy se samozřejmě vezmou z rozpočtu dárcovských zemí. Já tedy teď samozřejmě prosím kolegy z obou stran, aby samozřejmě, ačkoliv hovoříme stále o solidaritě, a měli jsme i jakýsi signál z pléna, ještě nás zde čeká, eh, čekají dvě zhrnutí našich řečníků, nejprve pan Brdli a pak na závěr pan Zalesky, prosím. Um, very briefly, one of the... Jen velmi stručně. Výhoda toho, že jsme nyní v kontaktu, v kontaktu s Evropským parlamentem, tak ta výhoda je v tom, že vy jste mnohem realističtější, zatímco eh, komise se soustředí téměř výhradně na svoji vlastní roli. Pokud jde o otevření trhu nebo přímé zahraniční investice, tak to je určitě také dalším Eh, hybatelem kohezní politiky. V roce 1997 jsem vypracoval zprávu pro Mario Montiho, která se zabývala vývojem vnitřních trhů. Měli jsme se zabývat interakcí k politiky soudržnosti a vnitřního trhu. Dospěli jsme k zajímavým závěrům, například, že veřejné zakázky, respektive jejich liberalizace, znamenala obrovský rozvoj pro Irsko například v oblasti farmaceutického průmyslu. Celá řada dalších zemí měla větší užitek z vytvoření jednotného trhu než kohezní politiky. Role parlamentu je přemýšlet holisticky a bořit ty bariéry, které nás zaškatulkovávají do jednotlivých oblastí pan Cortés Lastra se ptal na to, zda ta absorpce fondu byla dobrá. Já bych k tomu řekl akorát tolik, že všichni přemýšlíme o politice e, soudržnosti jako o politice pomoci třetím zemím. Nicméně způsob, jakým politika soudržnosti funguje v Evropě, je úplně jiný, než jakým způsobem funguje pol, eh, politika pomoci ve třetích zemích. V rámci EU je politika soudržnosti postavená na spolupráci mezi vládami, mezi eh, čerpajícími zeměmi a dárcovskými zeměmi. Eh, spolupracovat s vládami ve, země, ve třetích zemích v rozvojové pomoci je v podstatě nemožné. To se týká zejména eh, subsaharské Afriky. Já si myslím, že politika soudržnosti je něco, co by parlament měl udržovat naživu a měli bychom si uvědomit, že z chyb bychom se měli poučit. Peníze, které přišly v Niveč, by měly příště být vyloženy účelnějším způsobem pro ty eh, regiony a země, kde je to opravdu potřeba. Úplným závěrem bych reagoval na kolegu z Irska, který říkal, že některé regiony mají problém eh, v současné situaci. Já budu reagovat na Irsko velmi upřímně, protože jsem také eh, z Irska. Irsko prošlo obrovským rozvojem a v některé regiony se rozvinuli skokově. Znamená to automaticky v podstatě, že jiné regiony se nerozvíjely tak rychle. Často je to eh, tak, že města, která jsou přelidněné, je tam příliš mnoho dopravy, tak firmy tam zjišťují, že to pro mě je obtížné tam fungovat a posléze se dostávají také do okolí, do sousedních regionů. Já si myslím, že v krizi by člověk eh, a země neměli reagovat defenzivně a automaticky převádět finance do chudších regionů pod nálepkou pomoci. Mnohem spíše by měly být vytvořeny jiné mechanismy, které fungují to jsme byli svědky například v Polsku, kde e, země nebo regiony či města fungovaly jako magnet pro e, podniky a tyto podniky se posléze usazovaly nikoli pouze v daném městě, ale také v okolních regionech. Měli bychom v každém případě zajistit, že ekonomické výhody by e, měly být využity maximálním možným způsobem, ale na druhou stranu bychom měli zachovat také jistou míru soudržnosti v jiných částech regionu. Neměli bychom se na eh, politiku soudržnosti dívat pouze tak, že některé regiony jsou vítězy a jiné e, poraženými. Moc krát děkuji a na závěr dostane slovo ještě pan Salesky. Eh, děkuji my jsme se v naší práci soustředili na konkrétní téma. Zabývali jsme se na čistě čerpající státy a čistě dárcovské státy. Zajímalo nás, jaké jsou vztahy, jestli tyto vztahy jsou přijatelné a nám je jasné, že politika soudržnosti a fond soudržnosti není pouze o ekonomice. Politika soudržnosti je nejlepší praktická možnost, jak postavit na nohy moderní a účinnou státní zprávu v regionech a členských státech, které vstoupily do EU po rozšíření. Zrychluje se tím a ovlivně se tím rychlost dohánění evropského průměru. Je jasné, že musíme mít takovou státní zprávu, která je schopna dostat svým úkolům. Proto bychom měli mluvit také o rozměru solidarity v rámci politiky soudržnosti. Nesmíme dopustit, aby solidarita byla vypuštěna z politiky soudržnosti. Jestliže pojedete do měst, kde například byla intenzivní nebo velmi rozvinutý textilní průmysl, tak eh, v historii pamatujeme doby, kdy německé obyvatelstvo jelo do Polska za prací právě v, té, v tomto regionu Vůdz. Nyní samozřejmě tyto toky pracujících se obrátily. Nyní je to spíš Polsko, které jede do eh, Jsou to polští pracovníci, kteří pracují v Německu. Co tím chci říct? Chci tím akorát říct, že analýzy, které provádíme, musí mít pevný základ, musíme vycházet opravdu z reality a jsme svědky toho, že výrobní místa se po Evropě přesouvávají a proto je důležité, abychom lépe chápali to, s čím ve skutečnosti v rámci těchto analýz pracujeme. Moc krát děkuji za uzavření této diskuzi. Bylo to velmi zajímavá diskuze, která se zabývala různými aspekty politiky soudržnosti. Dozvěděli jsme se o nejrůznějších pozitivních aspektech politiky soudržnosti nejen na ty regiony, které zaostávají, ale také na země, které jsou dárci. Pan Bradley říkal, že to jsou právě také dárcovské země, které svým způsobem profitují z této politiky. Tyto země podporují také ze, společné, eh, z jednotného trhu. A Německo je dobrým příkladem, protože Německo mělo eh, eh, vývozní obchodní bilanci v přebytku, a to řádově 100 miliard euro. Dnes jsme se také přesvědčili o tom, že politika soudržnosti potrženo sečteno je politikou, která přidává hodnotu. Je to evropská přidaná hodnota, která je v některých regionech viditelnějších a v jiných zemích, v dárcovských zemích, méně viditelná. Ještě jednou vám teda, tedy moc krát děkuji za tuto rozpravu, děkuji zde přítomným expertům a děkuji také všem ostatním za přípravu tohoto jednání. Další schůze se koná 12. 2. 12. od 3. a 3.12. 12. od 9 do 12.30.